tak myslím, že 10 minut čekat stačilo. Teď eh, zkrátka začneme eh, a to bez ohledu na to, kolik lidí je přesně v místnosti. Nejprve tedy přijetí pořadu jednání. Ráda bych vás upozornila na menší změnu bod 8 to znamená genderová rovnost v digitálním věku, eh, bude na pořadu jednání až po projednání bodu 10. Jinak nemáme žádné návrhy změn, takže pokud všichni souhlasíte, vezmeme to tak, že pořad jednání je takto přijat. Dobrá. Bod 2. Sdělení předsedkyně. V 12.30 proběhne zde v předsálí taková recepce, kam jste všichni zváni. Takže bude to v 12.30 přímo tady před sálem. No a tím se dostáváme k bodu 3. To je zpráva o aplikaci eh, směrnice 2010-18 z 8. března 2010, která provádí revidovaný, revidovanou rámcovou dohodu o rodičovské dovolené, kterou zavřeli Business Europe, UMP, CP, ETUK. Já jsem zpravodajka k stanovisku k tomuto, takže si sama dávám tímto slovo. A pak otevřu rozpravu. Jak víte, byli jsme vyzváni, abychom odevzdali stanovisko pro výbor EMPL a teď jde o to, abychom se na tom stanovisku shodli. Jak víte, my jsme původně požádali o tu zprávu jako takovou, ale výbor EMPL byl dojmu, že tato zpráva je v jejich poli působnosti a tím pádem my vypracováváme pouze stanovisku. Ono je to velmi často tak, že když vypracováváme stanovisko, tak musíme naplnit eh, celou řadu předpokladů. A to zejména v případech tak komplexního stanoviska, jako je toto, se často stává, že ty naše body nejsou příslušným výborem vůbec přejaty. Samozřejmě je zde celá řada nápadů, které bychom do stanoviska mohli zakomponovat, ale je potřeba vždy pamatovat na to, že se musíme soustředit na ta témata, která jsou pro nás nejdůležitější, to znamená jaksi pro nás prioritní aby byla pak tím příslušným hlavním výborem také přejata. Máme zde formulovány dva body odůvodnění, kde říkáme v podstatě to, že chceme 25% zaměstnanost žen, to je eh, v strategii EU 2020. Pro muže už je to dosaženo, ale jde o ten příslušný podíl žen do roku 2020. A my se obáváme, že té míry nedosáhneme, pokud nezlepšíme, nebudeme podporovat účast žen na trhu práce. Pak jde také o to, že si eh, rodiče berou jen velmi krátkou rodičovskou dovolenou, případně e, ta rodičovská dovolená není přenosná z matky na otce nebo naopak. Podle údajů Eurostatu za rok 2012 je to tak, že 3 miliony 423 tisíc e, žen žádá o rodičovskou dovolenou, tedy žádalo v roce 2012 a pouze nějakých 49 eh, tisíc mužů, což je tedy rodičovská dovolená, která eh, v podstatě není vůbec financována, anebo je financována jen velmi částečně. Dále žádali jsme eh, sociální partnery, na základě směrnice o rodičovské dovolené, aby zhodnotili, proč tato směrnice nedosáhla svých výsledků. Myslíme si, že je proto potřeba zahrnout sem i ustanovení o revizi. A to zejména eh, z toho důvodu, že si myslíme, že musíme zavést dodatečné kompenzační na eh, nástroje. Myslíme si, že rodičovská dovolená by neměla být převoditelná, čímž by se podle našeho názoru zvýšil zejména počet mužů, kteří si rodičovskou dovolenou vybírají. Takže toto je text, který máme teď. Já předložím své vlastní pozměňovací návrhy, které myslím budou velmi relevantní vůči naší stávající debatě a myslím si také to, že bychom měli stávající kontext využít co nejlépe. Mám zejména na mysli možné návrhy, které by mohly přijít ze strany Evropské komise na toto téma. Protože zde máme ještě příslušné předpisy, které komise stáhla Scouts, že předloží komplexnější balíček, který bude zahrnovat ještě další legislativní návrhy a všelijaké eh, osvědčené postupy. A vše to má jaksi souviset s kontextem rodičovské dovolené. Já si myslím, že toto je jedinečná příležitost do určité míry, měli bychom ji náležitě využít. Eh, tato zpráva by mohla být i signálem pro komisi, kde by parlament řekl, jak by si asi představoval, že by to téma mělo být dále řešeno. Je také důležité hovořit o genderové nerovnosti na trhu práce, to znamená na platové propasti, ehm, která vytváří i penzijní propast. Realita je taková, že ve finále to jsou vždy ženy, které eh, skončí tím, že se starají o děti a ano, využívají rodičovskou dovolenou, Ovšem skutečný záměr rovnosti a rovnosti v zaměstnání je, aby došlo k lepší vyváženosti mezi ženami a muži co do využívání rodičovské dovolené, jinými slovy, že matky a i otci by měli rodičovskou dovolenou využívat. Chceme tedy věci vyrovnat, zajistit vyšší míru rovnosti. A to se nám podaří konkrétněji, jakmile komise své legislativní návrhy představí. V rámci této snahy pokusit se o vyrovnání užívání rodičovské dovolené je fakt, že situace v jednotlivých členských státech se liší a členské státy budou potřebovat čas na přizpůsobení vlastní národní legislativy, ale je potřeba si jasně říct, že chceme konkrétní rámec na 10 let, kdy členské státy budou mít čas přizpůsobit svou legislativu, aby měli práva pro jednotlivce, nepřenosná a aby měli zajištěné odměny pro oba rodiče. Bez toho se nám rovnosti, jakou bychom chtěli mezi muži a ženami na trhu práce dosáhnout nepodaří. Tolik tedy můj úvod a teď můžeme zahájit diskusi a vyslechneme si jednotlivé kolegy, uvidíme, jaké jsou jejich názory. Prosím, paní Šojdrova. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poděkovat za eh, vaše stanovisko k této zprávě. Jsem velmi ráda, eh, že eh, mohu se vyjadřovat také jako členka výboru pro zaměstnanost Eh, myslím, že všechny tady, jak jsme, teď mohu říct my všechny, přesto většinou tedy všechny poslankyně zde v tuto chvíli, eh, tak eh, určitě podporujeme to, aby byla větší možnost čerpat rodičovskou dovolenou pro matky i otce. A potřebujeme to, protože chceme podpořit rodiny, co nejvíce rodiny jako takové. Tady v tom stanovisku bych ráda zdůraznila, a bude to zřejmě před, eh, bude to obsahem mého pozměňovacího návrhu, to, že eh, rodičovská dovolená je čerpaná především za účelem péče o děti a z tohoto pohledu se také eh, na tento dokument díváme. Myslím si, že prodloužení, tak jak tady navrhujete, na šest měsíců a to ještě nepřenositelné dovolené, mm, nepovažuji za úplně vhodný návrh. Já si myslím, že tady by měla zůstat určitá pravomoc jak pro státy členské, tady bych respektovala to, že to musí být dohoda sociálních partnerů a je to v zájmu členských států, aby oni zde měli určitou pravomoc. A otázka nepřenositelnosti a délky té doby nepřenositelné je velmi citlivá. Mm, myslím si, že rodiče by měli mít možnost se rozhodovat v této věci svobodně. Ehm, v Chtěla bych také do, eh, zdůraznit, že se jedná o rámcovou dohodu, nejedná se v, té, v tomto případě, nehodnotíme dopady eh, směrnice, ale rámcové dohody a myslím si, že tato dohoda v tom smyslu, tak jak eh, je v, v této podobě a jak je uplatňována, tak eh, myslím, že plní svoji roli. Nicméně samozřejmě souhlasím s tím, že je možné navrhnout a budeme navrhovat určitá zlepšení právě pro přípravu nové směrnice. Takže na tom vylepšení směrem k lepším podmínkám rodičům pro čerpání rodičovské dovolené a pro zapojení na trh práce, k tomu se hlásím i jménem EPP a určitě budeme dále eh, na tom pracovat. A děkuji paní zpravodajce za toto přednesenou eh, zprávu. Muchas gracias. Eh, tiene la palabra la señora Suber. Paní Zuber. Obrigada. Um, eu creio que, eh, em geral, nós estamos de acordo com, enfim, com a proposta de parecer que está aqui apresentada. Děkuji. Já souhlasím s návrhem tohoto stanoviska. Myslím si, že zde je jedna otázka, kterou musíme zdůraznit ještě dále, a to jsou ty platby a jaké druhy plateb mají probíhat. Nemyslím si, že bychom o rodičovské dovolené měli mluvit v takovém formátu, kdyby byl, bylo vypláceno 100% platu nebo e, něco takového podobného, někde blízko e, jednomu 100%. Musí to být tak, aby samozřejmě ti lidé mohli dál vést svůj život vlastně i v té situaci, kde mají ještě dodatečné výdaje. Konec konců to ukazují i studie z jednotlivých členských států. systém výplat na rodičovské dovolené je evidentně nespravedlivý a proto je potřeba výplatu v případě rodičovské dovolené ještě přeskoumat. Je potřeba zaměřit se na to, jak vnímají tuto dohodu sociální partneři. A musíme se jich zeptat, zda sdílí náš názor, na tuto otázku. A pak je zde ještě jedno téma, které mi dovolte zmínit. Zatím je to tak, že víme, že v různých zemích, například v Portugalsku, jsou rodiče, kteří si mohou nárokovat rodičovskou dovolenou, ale velice často ne v tom smyslu, jakým je rodičovská dovolená zamýšlena. Jinými slovy, velmi často dostávají daleko nižší platy a v případě rodičovské dovolené vůbec nedostávají to platové vyrovnání, na které by měli nárok a velmi často jsou tak tlačeni do šedé ekonomiky. A tím pádem je potřeba, abychom my zasáhli tak, aby i tito lidé měli pro svou rodinu zajištěn dostatečný příjem. A to je potřeba také přeskoumat. Ale jinak eh, s tímto stanoviskem eh, souhlasíme. Co se týká toho plánu, toho roadmap, eh, který navrhuje komise, Ano, tam se řeklo, že ta směrnice o mateřství byla stažená a to sebou nese určitá nebezpečí. Tak tento plán komise musí být na životech rodičů patrný. Ale k tomu zatím nezaznělo vůbec nic. Tato opatření nejsou vůbec platná, hovoří se o všelijakých výhledech, hovoří se o všelijakých flexibilitách práce, Komise neustále říká, že chce víc flexibility, víc flexibilní možnosti práce, a tak dále a tak podobně. Chce flexibilnější formy zaměstnání, kde eh, by bylo pak možné nějakým opět flexibilním způsobem rodičovskou dovolenou využít. No, ale velice často, co to znamená v praxi, je vlastně spíš zhoršení celé situace. Já souhlasím s tou větou, ve které se říká, že je potřeba eh, rozdělovat, mít možnost rozdělovat rodičovskou dovolenou mezi oběma rodiči, ale já se chci zeptat, zda máme eh, nějakou možnost, jak si učinit toto rozdělování rodičovské dovolené povinným v případě, že třeba jeden z rodičů si nemůže nárokovat určitou část rodičovské dovolené. A upřímně řečeno, to je otázka, o které máme určité pochybnosti, protože velmi často je to tak, že předpisy pro tuto oblast jsou velice složité. A je vlastně velice složité vůbec zjistit, jaké jsou práva a povinnosti pro jednotlivé přenosné a nepřenosné součásti rodičovské dovolené. No a v souvislosti s tím se musíme zamyslet nad otázkou lhůt. Zda existují nějaké povinné lhuty, které je potřeba dodržovat. No a teď co se týká toho práva na minimálně čtyři měsíce rodičovské dovolené respektive prodloužení těch čtyř měsíců na šest měsíců, o kterém tu mluvíme. Co by to bylo? Bylo by to šest měsíců celkem, kde si každý členský stát může vybrat, jak to bude rozděleno mezi oba rodiče, a nebo do toho spadá už i ta otcovská dovolená, abych tak řekla. Děkuji. Paní Manna. Děkuji vám, paní předsedající, paní eh, navrhovatelko, za toto skvělé stanovisko. Pro nás zelené to stanovisko jde správným směrem, je to dobrý základ pro další diskusy. Myslím si, že slučitelnost rodinného a profesního života pro rodiče, tedy muže i ženy, je naprosto zásadní pro nás, pro všechny. Doufám, že jste se tam moc nezranili. Je naprosto zásadní pro integraci obou pohlaví do Ehm, trhu práce a pro eliminaci špatně placené, neplacené práce. Nemusíme, nesmíme hovořit pouze o rovnosti příležitostí, musíme hovořit o zrovnoprávnění žen a mužů, i co se týká pracovních eh, dob na rodičovské dovolené a tak dále. Hovoříte o evaluaci eh, stávajících směrnic, která je spíše zklamáním. A jde o to, abychom zlepšili možnost integrace rodinného a profesního života abychom zlepšili eh, integraci žen do trhu práce. Já čas od času v diskusích slýchám, že Vzhledem eh, k tomu statistickému zastoupení žen eh, na trhu práce, které se zvyšuje, jsme na správné cestě, ale je fakt, že je potřeba si uvědomit, že na těch zvyšujících se kvótách žen se podílí vlastně to, hlavně, že od začátku krize jsou i muži na tom daleko hůře na trhu práce, jsou daleko častěji nezaměstnaní nebo mají různé takové ty prekérní pracovní podmínky. A v tom celkovém poměru fakt, že muži přicházejí o práci, zvyšuje zaměstnanost žen. Takže myslím si, že musíme mít velice opatrní, hovoříme-li o pozitivních trendech integrace žen na trhu práce. Musíme se ptát na věci jako jak dlouho eh, je normální, aby ženy nebo i muži po rodičovské dovolené hledali práci. Je potřeba zaměřit se na zajištění eh, práce pro naše občany. Jedna věc, kterou naprosto podporuji, je žádost o tom přeskumním, přeskumním ustanovení. Směrnici je potřeba přeskoumat, je potřeba diskutovat, detailně se zaměřit na jednotlivé finanční pobídky, co se týká tedy jednak dorovnání platu, ale i co se týká prodloužení doby rodičovské dovolené ze 4 na 6 měsíců. Myslím si, že vzhledem k demografickému vývoji jasně vidíme, že čím lépe regulována tato oblast v nějakém státě je, tím menší je plopat, propad v platech, tím větší je porodnost a tím snáze, tím lépe se ženy mohou rozhodovat, zda si pořídí nebo nepořídí, nepo, nepořídí děti. Jinými slovy, tím zrovnoprávňujeme všechny, nejenom zajišťujeme stejné příležitosti. Konec konců pokud vím, tak 14. má paní komisařka Jourová na jednom výboru ve Štrasburku přesně na toto téma hovořit. Myslím si, že bychom měli být co nejprogresivnější a podpořit komisi v další činnosti. Děkuji. Ward. Děkuji, paní Ward. Děkuji. To, o čem zde hovoříte, se velmi dobře spojuje s, tím, s tou zprávou, kterou budu prezentovat dnes já. Nicméně chtěla jsem ještě více si vyslechnout něco o diskusích eh, s Kongresem odborových svazů a s odbory vůbec a jaké je jejich stanovisko a jaké problémy před nimi leží, aby Jde o to, abychom eh, skutečně pokročili nějak v té agendě, abychom všechny věci eh, dokázali, abychom ty věci dokázali zlepšovat. A děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jako zpravodajka v druhém výboru chci říci, že se domnívám, že jste velmi dobře zohlednila body, které zmiňují další kolegové, to znamená eh, eh, jednak mzdy, jednak nacházení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Tady jsou mzdy a odměna za práce velmi důležité. Je to, navazuje to i na otázku chudoby. Budeme dnes později hovořit na téma chudoba a ženy, eh, protože je, ženy věnují spoustu pracovního času práci, která není honorovaná. Otázka délky eh, rodičovského, rodičovské dovolené. Některé firmy se dnes snaží na pomoci tomuto tím, že eh, hledí a zaměřují se na vyvažování rodinného a pracovního života, ale není to vždy dobře vyvažováno a na, muže je naopak eh, tlačeno, aby pracovali velmi dlouho, dlouho do večera a je skutečně je to velký problém, pokud jde o to sdílení eh, rodinné péče. Muži jsou tím tež Eh, ovlivněny, protože eh, byla provedena studie, která se týkala eh, mužů na pracovním trhu a to, že nemají dostatek času na rodinný život. Také otázka konzistentnosti, to znamená, uh, Eh, toho, jakým způsobem je rodičovská eh, eh, dovolená nastavena a jak je to vyrovnáno mezi muži a ženami. Ženy většinou využívají tu dovolenou a souhlasím s tím, co říkali zde kolegové, že, je to, že jsou to ženy navzdory veškeré snaze, kterou jsme měli, kteří, eh, které vlastně tu eh, dovolenou využívají. To jsou ty tři priority. Eh, nevím, zda byly zmíněny i nové formy rodin. Pokud hovoříme o té přenositelnosti rodičovských dovolených, nevím, zda to bylo zmíněno, jak to, jakým způsobem to může fungovat u rodičů, kteří kteří eh, jsou rozvedeni nebo spolu nežijí. Jedna, každá třetí rodina je v takové situaci a to by mělo být zohledněno. I na ně by eh, taková rodičovská dovolená platila. Děkuji. A konečně paní Noel. Dovolte, abych eh, uvedla poznámku k tomu výrazivu. Já totiž slyším vždycky výraz rodičovská dovolená, v angličtině je holiday, což podle mne e, není správný termín. E, má to být e, v Němčině Elternzeit, neboli e, prostě e, volná doba. V Německu jsme se tohoto výrazu rodičovská dovolená před několika lety zbavili, protože se o dovolenou nejedná. A já bych eh, ráda zajistila, abychom tady nepoužívali ten výraz holiday, protože o to se skutečně nejedná. Děkuji. Por supuesto que, que no son vacaciones y... Eh, ano, samozřejmě nejde samozřejmě o žádnou dovolenou ve smyslu prázdnin. Eh, já to také tak nepoužívám toto slovo a nevím, jak to funguje v jiných eh, jazycích, ale máte pravdu, že je třeba toto mít na paměti a mít to na mysli. Děkuji kolegům a eh, kolegyním za všechny příspěvky. Obecně řečeno se domnívám, že se shodneme na těch hlavních eh, cílech. A myslím si, že máme to štěstí, že můžeme mm, takovou zprávu projednávat na půdě tohoto eh, výboru a máme tu také paní Arenu, která vlastně eh, má toto na starosti za ten příslušný výbor, což je výbor EMPL a tam nám bude moci jaksi pře, eh, přemostit a pomoci si všemi body, protože, jak říkám, příslušný výbor je výbor EMPL. Ještě dvě věci, abych zareagovala na to, co bylo řečeno. Je pravda, že momentálně a ta, ta čísla v mém textu to jasně potvrzují. Je pravda, že bychom měli hájit ta individuální závazná práva, která nejsou přenositelná. Musíme se zde zaměřit na přesnou formulaci, víceméně se shodneme, ale je třeba nalézt tu správnou formulaci. E, myslím, že tady je dobrý, ukazuje se, je tady dobrý příklad toho, jak pokročit ve Španělsku, pokud existovala tato, ne, ne, neexistovala tato rodičovská nepřenositelná individuální dovolená dovolená, to znamená taková, která eh, mohla být využita oběma rodiči, tak ji využilo jenom 2% otců ve Španělsku, protože existuje jakási zakořeněná představa, že toto patří ženám a že muži nemají povinnost se podílet a účastnit se. A poko, poté, co došlo ke změně právní úpravy a byla zavedena dvoutýdenní plně hrazená nepřenositelná uh, otcovská dovolená, pak 80% tuto dovolenou, uh, eh, 80% mužů otců tuto dovolenou využilo. Co to znamená? Znamená, že můžeme prosadit větší rovnost rolí mezi muži a ženami, otci a matkami, eh, tak aby měli přístup k, tém, k těm eh, individuálním nepřenositelným rodičovským právům, která se jim nabízejí a tím dosáhneme větší rovnosti, pokud jde o péči o děti, ale také větší rovnosti na trhu práce jako takovém. Je to velmi komplikovaná situace, ale je potřeba jak si provést inventuru a zamyslet se nad tím, jak můžeme pokročit. Proto jsem hovořila i o flexibilním v eh, flexibilních lhůtách pro každý členský stát, tak aby členské státy měly možnost po delší dobu dosahovat eh, rovnost, vytvářet podmínky pro rovnost rodičovských práv. Ne, nechceme říkat, že ji musí prodlužovat tu dovolenou nebo omezit některá práva, tak aby je nahradili jinými. Každá země má určitý počet týdnů, na které se vztahuje rodičovská dovolená a my chceme vytvořit flexibilní lhůty, flexibilní harmonogram pro členské státy tak, aby mohly postupně směřovat k větší rovnosti. To je ta myšlenka a tu musíme správně formulovat, aby jasně zazněla, aby byla vyslyšena a doufám, že nás většina členů výboru podpoří, tak abychom mohli naše stanovisko předat výboru Employ pro eh, zaměstnanost. Chceme nalézt tuto vhodnou eh, formulaci pro eh, text. Pokud jde o lhůty, dnes jsme se zamýšleli nad tím návrhem stanoviska a lhůta pro pozměňovací návrhy je 11. ledna, bude se v tomto výboru hlasovat 17. února. Dobrá, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je bod číslo 4. to je zpráva naplňování cílu boje proti chudobě a zpravodajkou je Julie Ward. Je to stanovisko, které je též stanoviskem pro zprávu eh, na půdě Employ. Eh, paní Ward, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem velmi vděčná, že mohu předkládat v současné době toto velmi důležité téma, zejména protože máme střednědobou revizi strategie Evropa 2020. Pokud Evropská unie nedá novou politickou hybnou sílu té, tomuto tématu, tak se nesplní cíl snížení počtu osob, které jsou vystaveny riziku chudoby, a to bylo o 20 milionů lidí do roku 2020 pokud se zaměříme na genderové aspekty chudoby, to je velmi podstatnou součástí dosažení tohoto cíle. Musíme skutečně tento cíl sledovat a pokud máme, pokud, pokud máme těch cílů dosáhnout, musí mít velmi silný důraz na rovnost eh, rodů. Nesmíme dopustit, aby docházelo k feminizaci, eh, feminizaci chudoby. Já jsem se setkávala se skupinami z výboru Employment, ale také s, také s různými zástupci občanské společnosti. A e, protože výbor pro zamě, e, zaměstnanost se zhledí e, na chudobu z jiného pohledu, my musíme navázat chudobu na otázku nákladů a příjmů. Musíme tedy nahlížet na chudobu holisticky a musíme se zaměřit na ty průřezové gender genderové eh, otázky, nejde jenom o materiální chudobu, ale měli bychom si také klást otázku, co lidé, kteří jsou v těch rizikových skupinách a ženy zvláště potřebují, aby se mohly zapojit sociálně i ekonomicky. Jak jedna z těch organizací, se kterými jsem jednala, říká, aby tedy mohly tyto ženy žít důstojně. Eh, ženy jsou vystaveny riziku chudoby

Takže vidíme, že to narostlo za těch posledních pět. Toto bylo srovnání s čísly z roku 2010. Ženy jsou zranitelné, pokud jde o škrty ve veřejných službách a jsou také zranitelné, pokud jde o uh, Eh, prekerní zaměstnání. Eh, hovoří se často o energetické chudobě a eh, velký počet, 17 domácností, které jsou jenom vedeny ženami, tak mají, jsou vystaveny této energetické chudobě ve srovnání s 10%. My jsme o tom hovořili včera a u nás ve Velké Británii, kde jsou skutečně eh, studené, velké zimy, studené, je to horší. Je to samozřejmě větší problém než ve Středomoří, ale když se podíváme na ta čísla, tak i středomorské země mají tento problém, tedy vytápění během eh, zimy. Takže to není eh, problém jenom pro ty země, které jsou více na severu. Pokud jde o vytápění, to mm, je otázka, jak říkám, která je, se dotýká žen více, tedy ta chudoba energetická se dotýká žen e, více. Pokud jde o starší ženy, ženy v marginalizovaných skupinách, romské ženy, ženy s postiženími, všechny tyto ženy mají velmi specifické problémy a to musí být e, zohledněno v politikách, e, které směřují k snížení chudoby na úrovni členských států. Na úrovni EU musíme volat po kohezi politik EU, protože jinak nemá cenu propagovat škrty a úspory, což zvyšuje chudobu a zároveň posilovat sociální politiky na druhé eh, straně. Musíme mít jasný pohled, který je genderově veden na evropský semestr a to se musí projevit v těch národních plánech eh, pro boj s chudobou. My eh, jsme eh, slíbili Evropu, která bude sociálně hodnocena jako 3A a musí nám komise vysvětlit, co se tím přesně myslí. Eh, pokud jsem se setkávala se skupinami občanské společnosti, byla zde celá řada bodů, které zazněly a dívám se na tyto věci novým pohledem, ne technickým pohledem, technokratickým. Já jsem se seznámila s problematikou, abych byla plně eh, v tom eh, abych tím byla obeznámena, otázka používání pojmu domácností je problematická, protože ne, to vypadá, jako kdyby domácnosti byly srovnatelné, ale domácnosti přitom se velmi liší a mají často nerovnou distribuci příjmů. Musíme tedy uh, individualizovat eh, sběr údajů a také rozhodování, tak aby ta práva sociální a ekonomická byla individualizována. Musíme jasně definovat, co se myslí tou energetickou chudobou a tady zohlednit zranitelnost žen. Takový eh, odkaz by měl být též udělen, učiněn ve směrnici o energetické Uh, účinnosti budov a to tež by se mělo týkat energetické účinnosti uh, obecně, to znamená zaměřit se tam na zranitelné skupiny, mezi které patří ženy bezdomovectví mezi ženami a vztah mezi náklady na e, domácnost a příjmy žen. Toto by mělo být zmapováno po celé EU. E, ženy bezdomovkyně se v žádných e, statistických údajích neobjevují, ani je nevidíte velmi často na ulicích, protože se také nedocházejí do různých útulků, takže se stávají skoro neviditelnými jak jaksi zmizely a zmizely i z těch statistických údajů. Potřebujeme celoevropskou snahu, pokud jde o rozpočty a pokud jde o zadluženost, minimální mzdy a danění eh, boj proti prekérním zaměstnáním, proti platovým rozdílům, to všechno by mělo být součástí strategie boje proti chudobě ty základní organizace ženské by měly se účastnit rozhodování o politických otázkách a musíme zde učinit i celou řadu specifičtějších doporučení. Nebudu je zmiňovat všechny. Uh, Eh, chudoba je eh, výsledkem provázaných a různých, eh, tedy mm, prvků z různých sektorů a bude narůstat, pokud ji nebudeme s ní bojovat, bude znamenat také narůstající chudobu dětí, pokud bude narůstat chudoba žen. Musíme tedy usilovat o dlouhodobé a holistické řešení a těším se na komentáře kolegů, zejména stínových zpravodajů. Děkuji. No sé si hay algún... Děkuji vám, paní Ward. Ehm, nevím, kdo chce vystoupit. Chce někdo vystoupit? No, evidentně jsou všichni naprosto přesvědčeni. A ne, přece jenom paní Berder. Ano, děkuji. Já bych pouze navázala na tu otázku bezdomovectví u žen. A ráda bych ehm, podpořila to, co právě říkala Julie, o tom, že je velice složité získat jakékoliv statistiky k ženám bezdomová. Protože chudoba žene ženy do závislosti. A bezdomovectví, respektive definice bezdomovectví je, že nemáte kde bydlet. Ale ono to je ještě víc. Jde o to, že nemáte bezpečné místo, kde můžete spát, kam si můžete dát věci, kde se můžete cítit v bezpečí. A mnoho žen je tak tlačeno do prostituce a nebo do jiných forem závislosti. Pak je zde také ten fenomen couch surfingu, což je velmi prevalentní zkrátka, že bydlí u svých přátelů. Před lety jsem se snažila spočítat lidi bez domova v Oxfordu a bylo mi řečeno, že je spočítat lze pouze, když spí. To znamená někdy zhruba v jednu ráno. A když jsme je tam počítali, eh, ono pro ně je velice často bezpečnější být v noci vzhůru, a e, spát přes den, protože přes den je také teplej, tak jsme jim pak e, v jednu v noci tvrdili, že si musí lehnout, abychom je mohli spočítat. Takže tak se sbírají statistiky o bezdomovcích, prosím pěkně, takže to je zkreslené a už jen je to zkreslené dvojmo. Doufám tedy, že se nám podaří nějakým způsobem vyjasnit, co to vlastně je bezdomovectví a jakým způsobem se vztahuje na ženy, jak jste říkala. No a těším se zkrátka dobře na tu zprávu. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, dříve nebo později se vám mé jméno podaří jistě vyslovit správně. Každopádně chtěla bych paní Ward poděkovat za toto stanovisko. Je to stanovisko velice zajímavé, které se dotýká velmi zajímavého problému. Bylo by asi vhodné podívat se, jak bychom mohli chudobu reflektovat z hlediska zvyšujících se výdajů domácnosti. Řešíme-li tuto otázku, je složité přehlédnout fakt, že dochází stále více k energetickému vyloučení, což je varující fenomén v celé EU. Stále víc lidí má větší a větší obtíže platit za elektřinu a topení. To je vážný problém. Samozřejmě souvisí to s klimatickou politikou, nebo respektive přesněji řečeno, je to jeden z dopadů této politiky. Dále je potřeba upozorňovat na chudobu rodičů samoživitelů. Dále chudobu velkých rodin. Paní navrhovatelka správně říká, že chudoba je výsledkem celé řady faktorů, jako jsou fiskální politika. A myslím si, že veškeré kroky, které chceme podnikat, musí být sektorální. Musí nějakým způsobem souviset také s dostupností elektřiny, a je fakt, že ne všechny tyto faktory jsou jako takové genderově zatížené. Zmínila jste bezdomovce. To je vážný problém, protože dříve či později ve svých životech se tito lidé stanou, tak říkajíc, transparentní, průhlední. Ostatní lidé, kteří žijí na stejném místě ve stejné době, si jich nevšímají. Nevšímají si jich lidé, kteří s nimi sdílí prostor. Takže to je asi oblast, na kterou bychom se měli zaměřit eh, více přistupovat k ní s nějakými strukturálními otázkami. Chudoba ve velkých rodinách. To nám ukazuje, že i nadále selháváme ve vytváření politiky na podporu rodin. A chudobna, chudoba ve velkých rodinách e, se zdá být prevalentní problém a ilustruje, že v mnoha členských státech jsou sociální a rodinná politika na míle vzdáleny od dokonalosti. Potřebujeme programy, které budou navrženy tak, aby podporovali rodiče samoživitele. Je také potřeba zohlednit, že tyto programy by neměly podporovat fiktivní rozvody, které eh, mají jaksi pomáhat vylepšit rodinný rozpočet. A to se v mnoha státech děje. Je potřeba zajistit lepší sociální systém, lepší sociální dávky. A rodiče, aby tohoto dosáhli, se velice často jakoby rozvádějí, aby mohli využívat příslušné systémy v sociální záchytné síti. Děkuji, paní Višněvská. Děkuji vám. Tak, teď ta výslovnost byla skvělá. Pan Sebastia, prosím. Když dovolíte, já bych řekl jenom pár věcí o tématu dobrého, pěkného počasí ve Středomoří. Ono to není tak úplně pravda, závisí na tom, kdy a kde jste, protože když jste na pobřeží, tak je to eh, něco úplně jiného. Například paní předsedkyně žije ve Španělsku, tam má být teplo, ale ona žije uprostřed Španělska, kde zimy dovedou být pořádně kruté. O tom vás mohu ujistit. No a v Portugalsku, Španělsku a Itálii máme spoustu budov postavených v 70. a 80. letech, které jsou skutečně nekvalitní. Nejsou postaveny podle evropských norem a energetické náklady na vytopení e, bytů mohou být dokonce vyšší na jihu, než jsou na severu. Když je třeba venku 10 stupňů, tak vevnitř je klidně taky 10 stupňů což přece jenom pro rodinu je poměrně chladno. A e, tím pádem, prosím, takováto paušalizace, e, té bychom se měli vyhnout. Nicméně děkuji za to stanovisko, je velice zajímavé. Muchas gracias. Eh, no hay ninguna intervención. Děkuji pěkně. Nikdo další se nehlásí o slovo. Takže možná bych požádala paní Vort, aby uzavřela naši debatu. Děkuji pěkně za vaše komentáře. Myslím si, že tady je eh, patrná velká míra podpory v tomto výboru a to mi usnadňuje práci. Tak bych ráda poděkovala Katrin za to, že zdůraznila opětovně obavu týkající se bezdomovectví. Možná by nebylo od věci, abychom se seznámili se seznamem organizací, um, kde jsem vedla hovory takže byla to síť pro eh, boj proti chudobě Eurodiakonie, která eh, včera uspořádala nádherné eh, setkání. Je to organizace, která nabízí podporu lidem v, ve skutečně těžkých podmínkách a oni vědí, s jakými lidmi mají co dočinění. Působí napříč členskými, členskými státy a od nich jsme dostali skvělou informaci. Také jsme se bavili s Evropským institutem pro rovnost eh, pohlaví a s Building Institute for Europe. Tam jsem hovořila s kolegy o problematice eh, těch nekvalitních domů. A já znám tu situaci v Portugalsku, protože jsem tam strávila Eh, dva týdny v prosincovém období a byla jsem přesně v takovém domě, který jste popisoval. Takže vím, že v jeho evropských zemích takovéto domy a takovéto problémy můžeme potkat. Jsem velice ráda, že eh, se to objevilo ve statistikách. Také jsme hovořili s European Homeless Network, to znamená, že to byla eh, spousta organizací, které eh, nabízejí podporu a od nich jsem eh, dostala eh, informace. Pokud jde o problematiku klimatické změny v této souvislosti, tak pro mě to není ani tak, ani tak. Musíme se na to dívat z dlouhodobého pohledu. A já jsem byla tím zpravodajkou zprávy, na které pracovala také Monika a tam se hovořilo o eh, ekologických eh, zaměstnáních. Je tady opět potřeba holistického přístupu. Pokud zkoumáme problematiku chudoby, tak eh, na jedné straně zkoumáme možnost žen um, vydělat dostatek prostředků a na druhé straně tady máme otázku klimatické změny. musíme se věnovat obojím oběma aspektům stejně, protože ve finále tomu bude tak, pokud eh, tyto problémy nebudeme řešit u zdroje, tak eh, chudoba bude do budoucna stoupat a budou se s ní potýkat naše děti a naše vnuci, takže musíme eh, přijmout holistický přístup. Další věc je věnovat se té problematice kvality budov. Dále jsou tady úsporná opatření a jsou to právě ženy, která jsou jimi ohrožena. Jsou to určitě ženy, eh, které se právě díky úsporným opatřením eh, ocitají na prahu chudoby. Já jsem to viděla ve svém volebním okrusku na severozápadě Anglie, kde je vysoká míra chudoby. Byla tam před eh, krizí a nyní se to ještě zhoršilo. Krize situaci ještě prohloubila. Takže tolik z mé strany. Ráda bych poděkovala všem za jejich podporu a za jejich zájem. Děkuji pěkně. de enmiendas. Takže máme lhutu 28. ledna pro předložení pozměňovacích návrhů, kdy budeme v tomto výboru jednat a 17. února eh, se bude hlasovat eh, ve výboru EMPL. Takže tím jsme vyčerpali tento bod na pořadu jednání a nyní přistoupíme k hlasování. Dám vám minutku, abyste se uspořádali, abyste si připravili své hlasovací karty.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 Bueno, pues eh, comenzamos con... Dobrá, tedy můžeme začít. Empezamos con la votación del Přistupme tedy k hlasování. Jedná se o implementaci doporučení parlamentu o sociálních a ekologických standardech, lidských právech a eh, zodpovědnosti firem z roku 2010. Můžeme přistoupit eh, k hlasování. Takže pozměňovací návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, Zdržel se? Ještě ověříme. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Návrh 8, pardon, 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 23. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozmi- kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 35 pro? Proti? Zdržel se? Nejsem si jistá, takže ověříme. Pozměňovací návrh 35 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 37 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno? 39? Návrh 39, kdo je pro? Pardon, tam, tady je ústní pozměňovací návrh, jak eh, jsem teď paní Běda. Já si myslím, že tady je otázka nepřesného překladu takže notes that the gender dimension of in EU trade policy has not been fully mainstreamed. Takže je tady ten správný text. Notes that the EU strategy for equality between men and women has not taken due account of the gender dimension of EU trade policy. Takže nejsou-li námitky, tak můžeme hlasovat. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro, proti? Zdržel se? Schváleno. 40. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověříme. Takže poznací návrh 40, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 8, pro, proti, zdržel se, Schváleno. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní budeme elektronicky hlasovat. Je to závěrečné hlasování. Končím hlasování. Patnáct pro, osm proti, dva, dva se zdrželi, takže gratuluji paní Björk. Výborně. Nyní můžeme jít, přejít k hlasování o provádění doporučení. Eh, strategie EU a Střední Asie. Takže pozměňovací návrh 12 eh, schváleno, kompromis 2, zdržel, schváleno, pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. 19, to je pro, proti, zdržel se, schváleno. 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 21 byl stažen, 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozdravací návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, pro, proti, zdržel se. Pověříme to. Tam jsem se trochu ztratila, takže kompromis 6 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 15 pro, 10 proti. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 38. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. 43, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 44, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 6, pro, to je rozděleno, takže kdo je pro první část, proti, zdržel se, schválena, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, Asi už eh, trochu vadáme, ne? Eh, nevidím, že byste dobře zdržali ruce, takže kdo je pro druhou část? tohoto pozměňovacího návrhu. To už bylo lepší. Proti. Tak, teď jsem opravdu zmatená. Ověříme elektronicky. Takže pozměňovací návrh 6, druhá část, zahoří hlasování. Končím hlasování. Výborně schváleno, zcela jasně.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 zdržel se, schváleno. Výborně. Přistoupíme k elektronickému hlasování tohoto pozměněného stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně. 25 pro, nikdo proti, jeden se zdržel, takže gratuluji. Bueno, pues ya hemos dado un tiempo de. Prosím, kolegové. Umožnila jsem chviličku na to, abychom se eh, zase posadili a přejdeme k další rozpravě, kterou máme na pořadu jednání. Prosím, kolegové, pojďme prosím k bodu sedm na našem pořadu jednání pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU. Spravo, spravodajka je paní Kuneva. Jak víte, je to o stanovisku, jde, je to stanovisko, kdy zase příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost a paní Kuneva své stanovisko uvede a potom bude následovat rozprava. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, kolegové. Ráda bych poděkovala za pozměňovací návrhy, které jste předložili. Uvědomuji si, že většina těchto pozměňovacích návrhů je taková, že je zcela v duchu a v souladu s mým eh, stanoviskem. Někteří kolegové však jsou proti regulator, příliš regulatornímu prostředí. E, tady hovoříme o osobách, které mají sníženou míru ochrany a e, tu, tyto osoby je třeba e, chránit. A tady by měla vzniknout možnost, abychom takovýmto způsobem posílili jejich ochranu a to, co bylo nedávno odhlasováno ve výboru EMPLO, se netýká těchto pracovnic v domácnosti a pečovatele. Přesto jsou e, někteří proti těm větším pravidlům. Jak je to možné, že je tu takový odpor? Proč je potřeba větší ochrany pracovnic v domácnosti? Ráda bych eh, řekla něco konkrétně k těm pozměňovacím návrhům, které bych eh, chtěla s vámi projednat. Je to eh, první pozměňovací návrh, o kterého se to týká, je 78, kde kolegyně hovoří o tom, že je třeba uznat přínos a hodnotu této domácí práce a péče tím souhlasím, ale pouze částečně. Mně se zdá, že nemůžeme říci, že jenom je třeba uznat hodnotu takto odváděné práce. Potřebujeme něco více. Potřebujeme nejenom eh, uznat tuto hodnotu, ale musíme ji také regulovat. Musíme zavést pravidla. 93 a 94 pozměňovací návrhy pod tímto číslem. Tady eh, chtějí kolegové aby eh, tady byla připravena zpráva z vlastní iniciativy Evropským parlamentem. Jsem proti tomu. Proč? Protože musíme nejdříve učinit první krok, eh, vytvořit určité momentum, abychom eh, tu práci zahájili a aby se začala práce tato domácí regulovat. Je to tedy na nás nepotřebujeme další eh, zprávy, které by byly jenom z říše přání. Eh, pozměňovací návrh 107, ten se týká podstatné věci, kdy je potřeba dosáhnout toho pokroku v oblasti ochrany domácích pracovnic a domácí práce. Tady jde o dialog, regulatorní dialog a tato iniciativa již určitého pokroku dosáhla. Eh, pozměňovací návrh 136, to je otázka migra, migra, migrantů. Eh, je to velmi dobrý pozměňovací návrh, který eh, dobře doplňuje a s ním souhlasíme. Také 141, 142 a 143. Tyto pozměňovací návrhy vítám tady je navrženo, aby komise připravila zprávu, která by zohlednila právě hodnotu domácí práce a péče a příspěvek, která tato práce dělá. Já si myslím, že eh, tady ta zpráva, pokud vznikne, ukáže to, co říkám zde, že kromě sociální hodnoty, této práce je zde i příspěvek eh, k ekonomickému rozvoji každé společnosti. 148 s tím obecně též souhlasím, avšak myslím, že bychom měli jít o krok zpátky předtím, než budeme chtít, aby tyto domácí pracovnice, abychom požadovali na nich určitou kvalifikaci a dovednosti, musíme si uvědomit, že existuje určitý systém, který již tyto dovednosti eh, eh, uznává a i certifikuje a že eh, pokud bychom měli zavádět nějaký školící systém, který, který tyto dovednosti rozvíjí. 155 ochrana těchto domácích pracovnic, zejména v diplomatických domácnostech. Tady bychom um, neměli skrývat, že se našla, objevila celá řada případů, kdy docházelo ke skutečnému vykořišťování a zneužívání těchto pracovnic. Um, další Pozměňovací návrh se týká problému obchodování s lidmi. Je to velký problém, který má i svůj výrazný genderový rozměr a často je i navázán na sexuální zneužívání, případně sexuální obtěžování či eh, verbální obtěžování. Legislativa, to je další pozměňovací návrh, by měla být eh, implementována členskými státy. Není potře- ne, ne, neměli bychom se vydat cestou pouhých proklamací a skutečně vyvíjet určitý tlak. Tady je dobré eh, zdůvodnění. Jde to dobrým směrem, ale je potřeba toto zdůvodnění či tu formulaci posílit. Ještě několik dalších eh, pozměňovacích návrhů souzní s tou zprávou, ale a dodávají ještě další prvky, které směří k lepší a větší ochraně domácích pracovníků. A konečně bych ráda požádala o vaši podporu o spolupráci v tom smyslu, aby bylo úplně jasné, že eh, domácí pečovatelé, kteří žijí v našich domácnostech, starají se o eh, starší osoby, děti a uklízejí. To jsou osoby, které mají také právo na svůj společenský a eh, volnočasový život. A my bychom měli s nimi zacházet jako se skutečnými zaměstnanci, pracovníky a ne, ne osobami druhé kategorie. A to bychom měli říci naprosto jasně. Buďme tedy dosti odhodlaní v této věci. Každé slovo, které zde vyřkneme a které se objeví v té zprávě, by mělo směřovat k ochraně žen a součástí by měla být ochrana domácích eh, pracovnic. Děkuji za zprávu a můžeme otevřít rozpravu. Eh, Prosím, kdo si přeje vystoupit? Paní Milnár, paní Ajuta a paní Koraca. Děkuji. Já bych ráda poděkovala paní eh, Kunevě a chtěla bych eh, informovat, že naše pozměňovací návrhy chtějí posílit tři aspekty, které se tam již objeví. Jednak rozměr vykořišťování domácí práce, kde jsou většinou toto ženy. Tady je, se vznikají dobré podmínky pro vykořišťování. Domácí sféra je určitou šedou oblastí, kde toto vykořišťování není považováno někdy za poškozování lidských práv. Potřebujeme účinnější ochranu proti vykořišťování i jak pro evropské pracovníky, tak pro zahraniční je Druhá věc na migraci. Celá řada z těchto pracovnic jsou eh, imigrantky a ty jsou eh, vystaveny většímu riziku vykořišťování a zneužívání. Pokud nemají jasný statut, nemohou vystoupit na svou obranu, protože se bojí, že budou deportovány do svých původních zemí. A za třetí eh, jde potřeba celý tento sektor eh, jako takový posílit a lépe uznávat, protože zde vytvářejí pracovní místa a mělo by to být součástí sociálních inovací. Jejich profesionalizace povede k větší účinnosti toho sektoru, lepší kvalitě práce a bude nabízet eh, důstojnou a dobře uznávanou práci. Těším se na dobrou spolupráci a na výstupy, které v podobě kvalitní zprávy. Děkuji paní Milnar, paní Koraca. Děkuji. Já zde hovořím za Rozu Estorias, která je stínovou zpravodajkou EPP a dnes tu bohužel není a chce poděkovat paní zpravodajce za to, že toto téma bylo předloženo e, k diskusi. Je to e, téma, které často uniká politické rozpravě a jde tady o plnou důstojnost a uznání práv a podmínek e, této práce v EU a dotýká se to velmi často domácích pracovnic, eh, migrantek, eh, přistěhovalců, takže je důležité, aby tato oblast byl, dostala dostatečnou podporu, pokud jde o boj s nelegálními aspekty a um, zneužíváním a aby se jednalo o hlášenou, nikoli nehlášenou práci. Je třeba možná provést studii, abychom porovnali osvědčené eh, eh, postupy v členských státech. Já tady hovořím teď o těch pozitivech, které kolegyně vypichuje a to je 1 bod 11, bod 19, to je boj proti sociálnímu vyloučení, kde bychom chtěli, aby členské členské státy prosazovaly politiky, které napravují toto sociální vyloučení. A potom bod 20 potírání předčasného odcházení e, ze škol, e, opouštění toho e, vzdělávacího systému. To, je, to jsou ta pozitivní věci. Potom je zde problematická věc pro EPP, to zmínila paní zpravodajka, a to je, že nemáme žádnou kompetenci v oblasti pracovně právní. To znamená, že ta zpráva vlastně nespadá do naší působnosti. Můžeme si říkat, co si o tom myslíme, ale druhá věc je, ještě vlastně vyzývat k evropské legislativě, což se činí v odstavci 2 a 3 kde je Mm, je potřeba, kde se volá pro jakési normativní činnosti a legislativní iniciativy ze strany komise a v trojce, kde by se hovoří o tom, že by měla vzniknout společná pravidla v EU. Já se domní, my se domníváme, že toto není součást naší pravomoci, naší působnosti. Stínová zpravodajka za EPP je také proti eh, otázce vytváření společné evropské observatoře, to je v odstavci číslo 15, opět stejná eh, argumentace, otázka subsidiarity, odstavce 12 a 13, úloha odborů, to je též vnitrostátní záležitost. A pokud jde eh, o notifikaci úmluvy eh, Mezinárodní organizace práce, to se objevuje v článku 6 a poslední věc, to je článek či bod 22, kdy by měly členské státy zvažovat nějaké pobídky pro zaměstnavat tele, což je též součást subsidiarity. To, tolik tedy eh, kolegyně Roza. A ještě jedna poznámka z mé strany, paní předsedkyně. Já považuji za ne že levice se vždy snaží využít Eh, Evropskou unii eh, k tomu, aby omezovala kompetence členských států ve věcech, které jasně spadají do vnitrostátního práva. Já jsem velmi pro evropsky zaměřená. To není nic proti evropského, ale my jsme vlastně proevropštější než levice, ale u těch otázek, které jsou při, přeshraniční, kde je potřeba spolupráce jako bezpečnost, tam je levice skeptická, ale ve věcech, které jsou jasně vnitrostátní pravomoc, tam volá po evropské legislativě. Děkuji. Děkuji. Je tady celá řada řečníků přihlášených do rozpravy. A jistě na vaše otázky bude zodpovězeno. Paní to. děkuji. Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce. My jsme v rámci delegace měli koordinaci, předložili jsme pozměňovací návrhy v souladu s některými členy výboru pro zaměstnanost, protože toto je téma, které je nám blízké. My voláme po harmonizaci legislativy, která se dotýká těchto domácích eh, pracovnic. Chceme také legislativu v oblasti zdravotní péče. Chceme eh, jim umožnit i mm, rodičovské dovolené. V Itálii taková legislativa existuje, ale v jiných zemích toto chybí, tato legislativa chybí a Evropa by měla tyto věci řešit. Domníváme se, že to je evropská kompetence, že je třeba rozšířit a posílit tato práva tam, kde zatím neexistují a kde členské státy váhavě tyto práva přiznávají. Tato práva přiznávají. My jsme předložili i pozměňovací návrh, který eh, směřuje k větší, eh, silnější inspekci této práce. Často jsou potom vyněni tě, ty pracovnice sami za nějaké nedostatky. Inspektoři by tam neměli e, přispívat k nějakému dalšímu jejich hm, tedy svalování viny na ně, ale e, spíše k ochraně jejich práce. Tady jde o právo na práci a měli bychom eh, změnit uvažování o těchto pracovních inspekcích, inspektorátech, inspektorcích práce. My jsme také navrhli profesní kvalifikaci pro tyto zaměstnankyně pracovnice v domácnostech, protože často pečují o staré osoby či o děti a tady je potřeba určitých dovedností, eh, pokud jde o takovou péči je to práce, která je špatně honorována a zároveň vyžaduje zvláštní kvalifikaci, ale ti, kteří tu kvalifikaci mají, by za tak malou odměnu tuto práci nedělali. Takže je třeba jasně říci, že pokud jde o některé kategorie těchto eh, pracovnic v domácnosti, které jsou zranitelné, více ohrožené, a eh, měly by tedy být řádně honorovány a měla by se přispívat i na jejich kvalifikaci. Dále jsme předložili eh, pozměňovací návrh, který by měl podpořit přímou domácí péči chceme, aby lidé mohli žít nezávisle, i když mají postižení, aby si mohli zvolit, že budou žít sami a zvolit si, zda chtějí někoho, kdo bude s nimi v té domácnosti, a nebo někoho, kdo bude docházet do domácnosti. Osoba s postižením potřebuje určitý typ pomoci a péče, ale měla by mít možnost si vybrat, zvolit si, jak budou, jakou formu té péče bude eh, dostávat. Děkuji. Děkuji. Paní Renke. Děkuji, paní předsedající, a děkuji paní eh, Kunevě. Naše E, politická skupina vítá tuto zprávu a její obsah a já bych se vyjádřila k otázce té kompetence a příslušnosti, protože e, e, ochrana zdraví a bezpečnost při práci je určitě kompetencí evropskou a jako členka výboru EMPL to budu, EMPL to budu vždy hájit, protože je to jeden z důležitých nástrojů, které máme, abychom zabránili konkurenci, která poškozuje na společném trhu tyto pra, eh, pracovní podmínky a myslím si, že bychom to takto měli nazírat i ze strany zástupců EPP. Je třeba zmínit, že tady nejde jenom o pracovně právní otázky, ale je tady celá řada aspektů základních lidských práv těchto pracovnic, které jsou e, dotčeny různými praktikami a tyto základní, e, tato základní práva, e, tady to souvisí s obchodováním s lidmi, to je též oblast, kde je potřeba legislativní činnost z úrovně EU. Zaznělo tady celá řada důležitých věcí a jedna věc je důležitá pro naší frakci a to se souvisí s obchodováním s lidmi a kriminálními praktikami, které se často objevují v souvislosti s domácí prací těchto domácích pracovnic a policisté, stejně jako soudci by měli být lépe vzděláváni a měli by lépe koordinovat mezi členskými zeměmi, aby si uvědomovali, že je potřeba chránit práva těchto eh, domácích eh, pracovnic. Odstavec 11a, tam bychom toto chtěli eh, podpořit. Domníváme se, že tato formulace je velmi důležitá právě pro ochranu práv žen, ale všech ostatních osob, které jsou obětmi obchodování s lidmi. Děkuji. Děkuji paní Renke myslím, že se chtěla přihlásit paní Korača. Já, já nyní hovořím z jiné židle, ale chci ještě vysvětlit, jaké je naše stanovisko k subsidiaritě. Když říkám, že to je vnitrostátní kompetence, neznamená to, že nemáme zájem o tuto problematiku. Já si myslím, že toto téma je důležité, že by tady nemělo být docházet k vykořišťování, že by měla být zachována důstojnost a práva, ale Evropská unie není tady proto, aby kompenzovala, co nedělají členské státy. Jde o to, abychom přidávali hodnotu v tom, co můžeme dělat společně a co má přeshraniční přidanou hodnotu. Já nyní přejdu do italštiny, protože bych chtěla zareagovat na to, co říkala kolegyně Daniela. Evropská unie tedy není, aby zde vyplňovala mezery, které nechávají členské státy. A pokud členské státy nebojují proti zneužívání domácích pracovnic, pokud nedohlížejí na jejich ochranu a dostatečné odměňování, Eh, to eh, nemusí to tak být stejně ve Švédsku jako v jiných členských eh, státech, ale není to úloha Evropské unie, aby do toho zasahovalo. Ano, mm, právo na práci, inspekce pracovní, dostatečná odměna, mateřská dovolená, to jsou stoprocentně vnitrostátní otázky, které nemají žádnou přeshraniční hodnotu. Dvě věci, které jsou přeshraniční, jsou tyto sem spadá, ano, obchodování s lidmi, abych zareagovala na kolegyně, Máme zde směrnici o obchodování a já jsem stínová zpravodajka k implementační zprávě, k eh, implementační zprávě k této, ehm, eh, k této směrnici a to si myslím, že je dobrá evropská legislativa, stejně to tež platí k, o migraci. A chci říci paní zpravodajce, že naší úlohou není přijímat legislativu na evropské úrovni, pokud je nedostatečná ochrana na eh, úrovni členských států. Naší úlohou je přijímat legislativu, pokud můžeme něco, něčeho dosáhnout lépe z evropské úrovně než z úrovně jednotlivých států. Děkuji za SAD paní Vinkevič. Děkuji. Já bych Eh, se chtěla omluvit za to, že jsem dorazila pozdě, pokud jde o, na tuto rozpravu k této zprávě, zprávě o eh, pracovnicích v domácnosti a pečovatelkách. My jsme právě ve výboru EMPLO odhlasovali stanovisko k této zprávě a podařilo se nám dosáhnout dobrých kompromisů, které, jak doufám, eh, budou též zapracovány do této zprávy. Takže já jsem velmi spokojena, že máme tento výsledek, který zde mohu prezentovat. Eh, chtěla bych poděkovat paní eh, Kunevě, paní zpravodajce. Vidím, je jasné, že budeme eh, schopni se dohodnout na celé řadě těch pozměňovacích návrhů a dosáhnout tam kompromisních pozměňovacích návrhů. Já jsem jako stínová zpravodajka předložila několik těchto pozměňovacích návrhů, nebudu je detailně rozebírat. Chci pouze říci, že se těším na dobrou spolupráci a dobrý eh, výsledek. Ráda bych dala slovo paní Kunevi, aby uzavřela tuto debatu, pokud má zájem. Děkuji paní předsedkyně za vaše komentáře. Samozřejmě budeme mít eh, nadále možnost úzce spolupracovat, eh, stejně jako tomu to bylo v minulosti, pokud je o spolupráci se stínovými zpravodaji. Vždycky, když eh, je tady nějaký návrh změnit směr, tak členské státy usilují o lepší ochranu. My nechceme se dotýkat národních eh, zákonů, pouze navrhujeme, aby členské státy eh, v tomto eh, odvětví nebo v, tomto, v této oblasti něco zásadního podnikly. A samozřejmě je na nich, jak k tomu přistoupí, co budou považovat za nezbytné. Děkuji velice za vaše komentáře. Také bych ráda poděkovala za dobrou zprávu, kterou jsme dostali ohledně hlasování ve výboru pro zaměstnanost. Jsou to opatření, která jdou správným směrem. Ještě jednu věc eh, všem členům tohoto výboru. Eh, nepochybně jsou tyto pracovnice v domácnosti a pečovatelky využívány ve všech členských státech a jde o to pomáhat eh, lidem zlepšovat úroveň jejich života. Jde tady o zajištění e, adekvátních pracovních podmínek a přiměřené pracovní doby. Děkuji. Děkuji paní Kuneva za tato slova. A po této výměně názorů bych ráda oznámila, že 17. února e, se tomuto tématu budeme věnovat opětovně. A, ah, pardon, omlouvám se, mám tady špatný dokument, velice se omlouvám. Bude to 28. ledna, kdy budeme hlasovat. Máme tedy dostatek času na to, abychom vyjednali vše, co je potřebné na základě dnešní debaty. Přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Budeme hovořit o genderové stránce chudoby. Spravodajkou je paní Arena, které ní dávám slovo aby nám představila svůj text. Eh, Děkuji pěkně. Velice stručně, prosím. S tím novým zpravodajům jsem zaslala pracovní dokument. A chtěla jsem začít něčím, co je nám společné, tak abychom měli čas eh, popracovat společně na této zprávě. Uvedla jste, že máme eh, na ten předchozí eh, bod čas, ale tady na tento bod máme eh, času ještě více, poněvadž hlasovat se o něm bude až v dubnu. Takže pokud je o ten časový prostor, je dostatečný. Ten pracovní dokument vychází ze tří hledisek. Prvním je toto. Je to genderový, genderové hledisko, no, genderová stránka chudoby. A e, dále to je strategie 2020, jejímž e, cílem je snížit chudobu v Evropě obecně a ne pouze z hlediska genderového. Tato strategie musí uspět a je jasné, že e, genderová stránka chudoby se zvýraznila Musíme lépe definovat chudobu a také to, jak jsou jí ženy dotčeny. Myslím, že bychom se měli dívat na chudobu nepouze z materiálního hlediska, ale také z hlediska nižší možnosti mm, požívat kulturních hodnot a tak dále. Vlastně všeho, co ženy vyčlenuje. A proto je nezbytné, abychom ještě popracovali na vlastní definici chudoby. Také bych ráda zdůraznila další věc. Co vlastně je e, příčinou chudoby? Dostáváme se nyní k otázce rozdílu mezi platy mužů a žen. E, v mnoha odvětvích e, vlastně není prostor pro ženy. A naopak e, tady máme odvětví, jako jsou eh, například eh, tyto pracovnice v domácnosti a pečovatelky, kde je také vysoká úroveň chudoby. Dneska dopoledne jsme hovořili o nových strukturách eh, rodin. Pokud je nevezmeme v úvahu, tak by se také mohly stát významným faktorem prohlubující se chudoby. je tady také rozdíl v, v důchodech a rozdíl v platech u starších ženských e, pracovnic. To je ta chudoba má mnoho facet. Jsou tady tři eh, možná řešení. Jedním z nich eh, jsou eh, příslušné právní prostředky. Ovšem některé fungují a některé nefungují. Musíme se zamyslet nad tím, jak je upravit tak, aby fungovaly. Druhou součástí řešení jsou rozpočtová opatření, rozpočtové nástroje. Otázka jak můžeme lépe bojovat proti chudobě s rozpočtovými nástroji. S rozpočtem, který může být k dispozici na úrovni EU. A můžeme se také se zamyslet nad tím, jak eh, tyto nástroje lépe využívat. No a v neposlední řadě eh, jsou tady osvědčené postupy, dobrá praxe. Byla tady zmíněna národní kompetence, jako například zdanění. Musíme ale zjistit, jaké postupy, jaká praxe působí nebo způsobuje chudobu a naopak, jaká praxe by umožnila, že nám se v členských státech z chudoby vymanit. Jakmile zjistíme tyto příčiny, můžeme se o nich navzájem informovat. Takže to je součástí této zprávy. Uvedla jsem tedy, že ten pracovní dokument jsem již zaslala novým zpravodajům a očekávám jejich reakce. Doufám, že eh, tato pracovní eh, metoda nám pomůže dobrat se dobrých kompromisů. Děkuji, paní Arena, Areno. A nyní si vyslechneme paní Šujke, prosím. Šujica, Dubravka Šujica. Mhm. Budući da... Vzhledem k tomu, že bych ráda poděkovala, ráda bych poděkovala paní Areně za tento pracovní dokument, který jsem si přečetla a prošla, je velmi dobře koncipovaný a máme, jak bylo řečeno, dosti času. Hlavní úlohou by mělo být, jak snižovat chudobu ehm, je jasné, že cíle nejsou plněny vzhledem k ekonomické krizi, se nepodařilo toto vyřešit a musíme nyní eh, si klást otázku, proč jsou ženy více postižené eh, chudobou a jak je z chudoby vyvést. Bylo dobře řečeno, že to není jenom materiální eh, chudoba, je to i chudoba, která se týká různých služeb, o tom můžeme hovořit a ženy se tím stávají, se dostávají z toho hlavního proudu i u, někde, u těch méně rozvinutých zemích, ale tento problém je i ve ve vyvinutých zemích. Je tady velký platový rozdíl mezi eh, eh, ženami a muži a je to třeba narovnávat, ale pokud jde o ty zákonodárné iniciativy, paní Areno, eh, tady je potřeba jednak řešit otázku těch dovolených a té otázku subsidiárnosti. To znamená, co se řeší na EU úrovni a co se řeší na vnitrostátní úrovni, tak abychom, bylo by však třeba tu ty věci přibližovat. Otázka daňová, to bylo tež zmíněno eh, tady to vnímám tak, že to je subsidiární otázka, ale další výbory se tím zabývají, to je otázkou daňovou a určitém zbližování eh, daňové zátěže, tak abychom dosahovali větší soudržnosti. Čili vítám tuto, eh, tento návrh, myslím si, že je důležité, že se mu věnujeme a velmi s velkým potěšením budu spolupracovat, tak abychom měli stejné, e, velmi podobná stanoviska k těmto věcem a že i tímto dokumentem pomůžeme v boji proti e, chudo, e, chudobě i v chudobě tedy, která zvlášť postihuje ženy, ale netýká se to jenom žen. A Binienska. Děkuji paní Švíci, paní Pinienska. Bardzo panie Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, niewątpliwie kobiety są... Děkuji vám. Dámy a pánové, není pochyb o tom, že ženy jsou daleko více vystaveny chudobě. Jejich nepostradatelná role jakožto matky znamená, že mají nižší příjmy. Ženy tak mají kratší dobu zaměstnanosti a tím pádem nižší důchody. Stále více vidíme, že vzhledem k tomu, že dochází k většímu počtu rozvodů, se situace zejména matek samoživitelek stále stěžuje. Souhlasím s paní zpravodajkou, že by měly být podniknuty konkrétní kroky k tomu, abychom zmenšili platovou propast a abychom usnadnili integraci pracovního a soukromého života. Co se týká výše platů, není zde žádné opodstatnění toho, že by lidé měli dostávat různé platy za stejnou práci. Nicméně bohužel přesně k tomu v reálu dochází. Nedělejme si iluze, Tyto rozdíly asi jen tak eradikovány nebudou. Proto je potřeba, myslím, spíše hovořit o omezení té propasti, ne o její odstranění. Pokud se nám úspěšně podaří platovou propast zmenšit, třeba se nám ji nakonec podaří úplně eliminovat. Jak říká paní zpravodajka zcela správně, ta platová propast je možná dána tím, že muži jsou daleko častěji v manažerských nebo jiných vedoucích pozicích ve světě biznesu. Na rozdíl od ostatních frakcí, ECR je proti zavádění povinných kvót pro ženy. Ne proto, že by ženy byly nějakým způsobem méně cené, ale proto, že zkrátka hrají jiné sociální role, jsou naprosto nepostradatelné jako matky a mají tak omezenější možnosti rozvíjet svou profesní kariéru. Já si myslím, že roli žen jako matek ve společnosti je potřeba zdůrazňovat, ne ji potlačovat. A měli bychom také podpořit veškeré kroky, veškerá opatření, která jsou zaměřena na združení soukromého a pracovního života flexibilní mateřská dovolená nebo nějaká opatření pro usnadnění návratu žen na trh práce, to jsou otázky, které nevyvolávají větších pochybností. Ovšem, měli bychom také pamatovat na otázku výše důchodů. Ženy, které opustili profesní život a zcela se obětovali vzdělávání a výchově dětí. Ve srovnání například s ženami, které pracují ve školkách, které se také starají o výchovu dětí, tak matky doma nedostávají nic, zatímco eh, učitelky ve školkách za stejnou činnost dostávají peníze. A to je zajímavé. Z toho vidíme, že je potřeba jaksi ekvalizovat práva jednotlivců a fiskální otázky. Tady se to překládá jako fiskální závazky. A tady mé otázky. Eh, co myslíte tím, že byste chtěla zavést jednotlivá práva členů domácností. Co to znamená, že by se ta daň distribuovala pro ráta podle toho, jaké příjmy jednotliví členové domácnosti mají? No a pak ještě jedna otázka. Jak můžeme zajistit, rovné přispívání také mužů do celé situace. Děkuji, pan Sebastian. Děkuji, paní předsedající. Já vím, že mé jméno je pro vás asi snáze vyslovitelné. Chtěl bych poděkovat paní Arena za pracovní dokument. Je to první krok k tomu, abychom začali pomalu vytvářet pozměňovací návrhy, a začali formulovat definitivní zprávu. Je to dobrý způsob práce, dává nám víc času a poskytuje nám užitečné informace. My si myslíme, že je velice dobře, že paní Arena hovoří o neviditelnosti ženské chudoby. To je důležité, protože velmi často si lidé nevšímají tohoto tématu pod tou hlavičkou chudoby, jak už tady konec konců zaznělo. To, že nemáme hodně žebraček na ulicích, neznamená, že neexistují chudé ženy. A veškeré dokumenty na téma platové propasti a fakt, že eh, pečovatelky v domácnosti a ženy v domácnosti obecně, eh, tyto fenomény způsobují to, že ženy ve finále mají nižší důchody, což je znevýhodňuje. A je potřeba to zohlednit. Dále, rodiny pouze s jedním rodičem. Fakt je, že 85% těchto rodin jsou rodiny samoživitelek, tedy žen. Ve Španělsku se tímto problémem zabýváme. A panuje u nás tak trochu pejorativní, tak trochu negativní obrázek žen, svobodných matek, řekněme, nebo samoživitelek. A myslím si, že je potřeba najít nějaký nový způsob, jak o nich mluvit, protože žen samotných s dětmi je spousta, zatímco mužů samotných mužů s dětmi je malinko. A myslím si, že je potřeba přemýšlet o tom, jak povýšit status této kategorie. Myslím si, že je velice užitečné, že paní zpravodajka hovoří o zklamání tohoto parlamentu z toho, že směrnice o rodičovské dovolené byla eh, o rodičovství byla komisí stažena. Musíme se také zabývat otázkou chudoby u dětí, protože velice často rodiny s jedním rodičem, zejména tedy samoživitelky, které mají málo peněz, eh, pak vychovávají eh, i chudé, chudobné děti. Myslím si, že je potřeba se více zaměřovat na dopad těchto směrnic na politiky úspor. To se v tomto dokumentu zmiňuje, ale myslím si, že v tom finálním textu by to, bylo, by to mělo být skoro až zdůrazněno. Je fakt, že veřejné mínění momentálně příliš nepodporuje zařízení, jako jsou třeba školky nebo jesle, a to má velký dopad na rodiny, protože ženy musí velice často přestat pracovat a starat se o děti, vzhledem k tomu, že veřejná služba, která jim byla k dispozici, najednou k dispozici není. No a pak ještě jeden bod, byť je to třeba už skoro až moc ambiciozní, ale uvidíme. Myslím si, že se musíme podívat na genderovou perspektivu politiky spolupráce v EU. Nemusíme, ne, nesmíme hovořit pouze o interní politice, ale také o tom, co Evropská unie dělá na poli vnější činnosti. A i tam musíme hovořit o genderové perspektivě. Myslím si, že v rámci politiky spolupráce nemluvíme o genderovém rozměru dostatečně, což vytváří nerovnováhy a redukuje to efektivitu našich snah redukovat chudobu u žen, zejména u roz, v, v rozvojových zemích, se kterými spolupracujeme. Nakonec, za naši frakci bychom rádi, aby bylo explicitně zmíněno, že je potřeba dosáhnout zde i klimatické spravedlnosti, zejména vzhledem k stávajícímu kontextu. A vzhledem k důležitosti zpráv eh, observatoře OSN vidíme, že zejména ženy jsou zasaženy změnou klimatu a proto je potřeba jim pomáhat, právě protože se změnou klimatu bojují v těch prvních frontách. A nakonec, eh, a víme, že to je eh, složité téma, že nemá přílišnou podporu zde v parlamentu, ale přesto to chceme zmínit, rádi bychom, aby ta zpráva zmiňovala nějaký základní univerzální příjem, což by byl nástroj na řešení problému chudoby a chtěli bychom, aby to ten dokument zkrátka zmiňoval. Na závěr mi dovolte říci, že e, děkuji paní zpravodajce za tento předběžný dokument a za všechny informace. Myslíme si, že tento proces je velice dobrý a věříme, že závěrečný výsledek bude velmi kvalitní a podpoříme. Děkuji paní Björk. Děkuji vám mnohokrát. Budu stručná. Na ní, naše stínová zpravodajka je Ines Zuber, ale eh, bohužel nemohla zůstat. Chtěli bychom proto poděkovat paní zpravodajce za pracovní dokument. Je to dokument užitečný, protože nám umožní udělat si celkovou představu o tom, jaké jsou ty hlavní body, které bychom chtěli zmínit v tomto kontextu. Je pravda, že máme problémy, které způsobují chudobu zejména mezi ženami a o tom je potřeba mluvit. Ines hovořila o různých aspektech politiky, přičemž e, zde jsou určitě konkrétní zranitelné skupiny, co se týká diskriminace, e, rodiny s jedním, e, s jedním živitelem, marginalizované ženy. A pro všechny tyto skupiny potřebujeme zvláštní politiku, abychom mohli začít chudobu u žen řešit. Péče o děti je samozřejmě důležitá, rodičovské dovolené jsou důležité, diskriminace na pracovišti, to jsou všechno zásadní témata, ve kterých můžeme zlepšovat naše postupy. Některé jsou, některá jsou součástí kompetence EU, jiná tato témata jsou spíše předmětem pro výměnu lepších e, osvědčených zkušeností mezi členskými státy, ale je fakt, že ženy všech věků by měly být, mít možnost být finančně nezávislé, aby mohly řídit svůj vlastní osud. Přesně tak jsme postupovali ve Švédsku. Velice často pak lidé říkají, že ve Skandinávii máme dobrou rovnost, ale jedna z klíčových komponent byla například, že už v 70. letech jsme individualizovali systém sociálního zabezpečení a to je něco, co my jednoznačně v této debatě budeme prosazovat. Takže děkujeme za prozatímní práci a jistě ještě o tom budeme hovořit dále. Děkuji. Děkuji paní Bilbao Barandika. Děkuji mnohokrát. Za prvé bych se chtěla omluvit za to, že jsem musela být na jiném zasedání a moc jsem nespočítala jak dlouho to potrvá. Doufala jsem, že tu budu, až bude mluvit paní zpravodajka. No ale nedá se nic dělat. Chtěla bych poděkovat za odvedenou práci. Paní zpravodajka odvedla obrovský kus práce při přípravě tohoto pracovního dokumentu a myslím si, že teď je potřeba to skloubit s ostatními důležitými iniciativami v tomto výboru a v tomto parlamentu. A u této zprávy bychom, myslím, měli zdůrazňovat dvě věci. Je potřeba přemýšlet o tom, že ano, ženy mají vyšší úroveň chudoby, ale e, mnoho z toho souvisí s školením, s dovednostmi. Mnoho žen dovednosti má, ale ve studiích vidíme, že Právě tyto ženy většinou končí v oblastech, jako je humanitární, pe- humanitární práce nebo různé pečovatelské služby, které nemají až takový dopad na zaměstnanost. Myslím si, že ve všech našich zprávách bychom měli hovořit o dodatečném školení, o dodatečném vzdělávání a musíme zvyšovat povědomí, aby se ženy účastnily konkrétních programů ehm, na straně místních zpráv ale i na evropské úrovni tak, aby i oni se zapojovali do vědeckých a technologických kurzů, aby do budoucna měli lepší naději na získání pracovních míst. Konec konců je důležité také odborné vzdělávání typu učňovského vzdělávání. Konec konců vidíme i dnes, že eh, na těch místech, kde, pro, kde probíhá eh, tento druh vzdělávání na té duální bázi, se zlepšuje zaměstnatelnost všeobecně. Ovšem bohužel, ženy do těch programů často nejsou plně začleněny. Jinými slovy, potřebujeme e, více informací o těch úzkých oborech zaměstnatelnosti a je potřeba, aby ženy i v oblasti vědy a technologie měly více příležitostí. Dále, e, pokud jsem to dobře pochopila, v této zprávě se jaksi nastínuje pojítko mezi chudými ženami a e, týrání žen, zneužívání žen. Nevím, jestli to úplně platí, možná indikace zde nějaké jsou, ale víme, že ženy, které zastávají vysoké funkce ve společnostech, mají univerzitní vzdělávání a tak dále, a tak dále se také mohou stát obětmi týrání. Takže nevím, jestli ta korelace, jak je tady nastíňována, úplně platí. Chudoba s týráním nemusí nutně souviset. Dále, co se týká nástrojů, které máme, abychom vyzdvihli ženy z chudoby, potřebujeme řádnou záruku příjmů. A o tom je potřeba v parlamentu mluvit, abychom tedy vytvořili nástroj nějaké minimální zaručené úrovně příjmů v EU. Proč? Protože tam, kde to platí, vidíme vždy velmi úspěšné příběhy. Například Baskicko před eh, zhruba 25 lety, kdy eh, u nás byla obrovská nezaměstnanost a masivní krize, se zavedla garantovaná minimální vzda pro lidi, kteří čelili složitým situacím. A ti najednou se začali rozvíjet stejně jako ostatní lidé. A 25 let poté vidíme, že najednou máme daleko soudržnější společnost. A z nedávných zkušeností i zde v Evropě jsme se poučili, že lidé pracovat chtějí, protože jim to poskytuje sebeúctu. A proto je potřeba vytvářet nástroje, které jim v tomto budou pomáhat. Vidíme to jinde a myslím si, že na evropské úrovni bychom na tom mohli zapracovat. To jsou tedy mé konkrétní návrhy, ještě kromě těch návrhů v tomto dokumentu. No a nakonec myslím si, že by zde ještě měl být jakýsi odkaz na ženy s postižením. Postižené ženy čelí ještě daleko komplexnějším rizikům, co se týká chudoby. Nejenže jsou ženy v složité situaci, ale třeba možná dokonce mají ještě děti. A proto je, myslím, důležité upozorňovat na tento problém, zejména vzhledem k tomu, co říkáme v jiných zprávách. I o této komunitě je potřeba mluvit. Děkuji vám, paní Bilbao. A teď dostane slovo opět paní Arena na závěr. Děkuji. Chci vám všem poděkovat za nápady. Udělal jsem si poznámky a ty jednotlivé body do svého pracovního dokumentu přidám. Jedna otázka zazněla konkrétně. Co myslíme těmi individuálními fiskálními právy? Ale podíváte-li se na daňové systémy, existují systémy, kde domácnost se daní jako celek, což pak penalizuje ženy. A ten individuální daňový systém zkrátka znamená, že bez ohledu na váš status, zda jste součástí domácnosti nebo ne, tak jste zdaněni podle vašich příjmů. To znamená, není to nějaké společné zdanění domácnosti, chcete-li, je to skutečně individuální přístup. A e, jak říkala paní Björk, chceme i individualizované systémy sociálního zajištění, aby lidé měli práva sociálního zajištění jako jednotlivci. Já jako žena e, jsem daněna podle mého příjmu a mám vlastní sociální práva, ne jako něčí partnerka nebo ne jako součást něčí domácnosti, ale zkrátka jako jednotlivec. To je, myslím, odpověď na vaši otázku. No a k tomu ostatnímu, myslím si, že zde zazněla celá řada kvalitních nápadů. Eh, poznamenávám si, že se, zaměřím, že se máme zaměřit i na další zprávy. Konec konců měli jsme i zprávu o ženách s postižením, takže na to se zaměřím. Paní Ward hovořila o eh, ženách zemědělců, které jsou momentálně v extrémně složité situaci v Evropě, podobně jako zemědělci, ale jejich ženy často trpí ještě daleko více. Samozřejmě pamatujme na to, že nemůžeme mít zprávu, která bude dlouhá stovky stránek, ale pokusím se tam začlenit co nejvíce. Děkuji vám, paní Areno. No, zatím definitivní hormonogram, hormonogram nemáme pro tuto zprávu, ale jak víte, toto je pouze první výměna názoru, kdy máme toto téma reflektovat a samozřejmě pak s vámi budeme dále komunikovat. No a teď eh, bych poprosila eh, paní Birder, aby na chviličku prosím předsedala schůzi, když dovolíte. Okay. Um, Děkuji pěkně, omlouvám se za to malinké zdržení. Dalším uh, bodem uh, je uh, vlastně takové odvětví, v rámci kterého se objednávají manželky. Je to odvětví, které není regulované. Nicméně se ve důkazy, že v některých případech eh, jsou eh, ženy eh, vystavovány vykořišťování a zneužívání na základě svého pohlaví. V březnu Mary Hannibal a Maria Arena Eh, předložili otázku pro písemnou odpověď. Eh, byla to otázka položená eh, komisi, které trvalo až do října, než odpověděli. A proto jsme požádali, aby komise zaslala, vyslala své zástupce na tento výbor, abychom se mohli o tomto tématu pobavit. A kdo nám to dorazil? je to paní Anna Extet v úřadu eh, koordinátora proti boji proti, eh, boje proti eh, obchodování s lidmi. Takže bych požádala o trochu lepší odpověď ze strany komise. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně. Zastupuji zde úřad koordinátora pro boj proti obchodu s lidmi. Kolegyně Vasiládu tady nemohla být. Směrnice která řeší toto téma, je jedním z velice komplexních právních aktů. E, je to ambiciozní nástroj, který e, má dynamický charakter. Zaměřuje se jak na ochranu dětí, tak žen. Ne všechny ženy, které jsou um, v tom postavení objednaných manželek jsou vystavovány násilí. Je jasné, že eh, jejich eh, postavení jakožto žen um, vytváří uh, vlastně um, možnost pro zneužívání. V této směrnici se plánuje s um, ochranou proti zastrašování a odvetným opatřením. Um, chceme také zajistit ochranu žen, které se budou pohybovat uh, v rámci EU. Pokud by se takováto manželka stala obětí na uh, domácího násilí, tak tato směrnice uh, může na pomoci těmto ženám vyhledat pomoc a opustit příslušný svazek. Pokud jde o obchod eh, s lidmi, tak eh, by se uplatnila směrnice proti obchodování s lidmi. Víme ze statistických údajů Eurostatu, že ženy a dívky eh, jsou předmětem obchodu fiktivních svazků, z fiktivních eh, manželství. Jedná se tady o dva, eh, dvě různé eh, koncepce manželství v rámci programu boje proti obchodu s lidmi se vlastně řeší otázka násilného manželství a fiktivního manželství. Směrnice se také zaměřuje na úlohu konsulárních pracovníků, kteří by měli přispět eh, k potírání této činnosti lepším eh, režimem vydávání víz. Celé to zapadá do širšího eh, konceptu prevence. A to je nutné vnímat eh, eh, z pohledu ochrany zranitelných skupin. Tato eh, diskuse se také týká fiktivních manželství. To je oblast, kde panuje určitá nejasnost, pokud je o terminologii. Máme tady tedy fiktivní manželství a manželství, eh, které eh, jsou uzavírána takzvaně z rozumu. V případě, že fiktivní manželství eh, je spojeno s obchodem s, s lidmi, je to specifický příklad, protože samozřejmě k tomuto dochází a e, ženy se do této činnosti zapojí právě z důvodu, aby získali povolení k pobytu. Musíme si uvědomit, že se nejedná o obyvatele EU, které e, bydlí v členských státech, ale jsou to e, mnohdy ženy z třetího světa a organizované skupiny obchodující s povoleními pro povolení pobytu se na této činnosti eh, podílí Lotyšsko se tomuto věnovalo za svého předsednictví. DG Justice také vydalo příručku eh, mm, pro účelové manželství. A pokud jde o nábor těchto žen, které se stávají eh, obětí obchodování s lidmi. Eh, komise eh, během dne boje proti obchodu s lidmi v roce 2013 soustředila svoji pozornost na úlohu internetu při této čerosti. V příštím roce vydáme doporučení příštích kroků, které by měly vést k tomu, aby internet sloužil spíše jako nástroj prevence a ne jako nástroj um, lákání žen, které se stávají obětí obchodu s lidmi. S Eurofundem v Dublinu studujeme úlohu těchto agentur, které uh, nabízejí tyto služby ženám. Komise po této komparativní analýze také vydá Eh, praktickou příručku, která by eh, umožnila lepší monitoring těchto náborových agentur. Chceme se zaměřit eh, především na oblast nucené práce v souvislosti s obchodem s lidmi, ale nebude to jediné téma. Je nezbytné věnovat se problematice zisku. Chceme samozřejmě Eh, snižovat jak zisky, tak eh, také eh, poptávku po těchto službách. Také bych ráda zdůraznila některé z nadcházejících zpráv, které souvisejí s genderovým rozměrem obchodu s lidmi. Na přelomu roku vydá komise zprávu o genderovém rozměru obchodu s lidmi. Také předložíme první zprávu o pokroku v oblasti boje proti obchodu s lidmi a o implementaci příslušné směrnice. Také vydáme zprávu o kriminalizaci obchodu s lidmi. Také se těšíme na prováděcí zprávu parlamentu Eh, ke směrnici o boji proti obchodu s lidmi. Pak je tady také strategie pro 2016, eh, která se zabývá problematikou obchodu s lidmi a zde uvítáme všechny vstupy parlamentu a samozřejmě také budeme konsultovat tuto problematiku s členskými státy. Budeme hovořit o tom, co je relevantní pro tuto strategii po roce 2016. Děkuji. Také děkuji. Já si nejsem jistá, jestli tady hovoříme o tom tež. Prosím nejprve paní Marina. Děkuji pěkně. Děkuji za všechny předložené informace. Samozřejmě ta otázka směrnice o boji proti eh, obchodu s lidmi je jasná. Je to nástroj, který musíme využívat lépe. Ale já si myslím, že ta původní otázka byla trochu jiná. Máme pocit, že v Evropské unii v současné době e, jsou e, určití hráči na trhu e, a někteří z těch, některé z těchto agentur se staví jakožto legální. Otázka, jaké nástroje můžeme použít k tomu, abychom zamezovali praktikám těchto agentur. Otázka zní, jak můžeme na jedné straně poskytovat ženám eh, poskytovat více informací ohledně práv, které mohou požívat a na druhé straně, eh, jakým způsobem můžeme eh, postihovat činnost těchto agentů, které se dopouští nelegální činnosti, do jakého rámce to zasadit. Další věc, jak to vypadá s těmito agenturami, které e, nabízejí práci, je potřeba to, tomu dát právní rámec. Existují instituty a agentury, které to dělají e, zcela legálně, které jsou aktivní, ale jsou tady také agentury, které e, zneužívají žen, eh, které nemají respekt eh, k, ženským práv, k lidským právům a samozřejmě eh, ty, těm by mělo být zamezeno působit v příslušné oblasti. Takže to bych ráda zdůraznila. Jsou tady tyto dvě věci, které jsem chtěla, které jsem chtěla zmínit. Děkuji. Děkuji. Než dám slovo dalším řečníkům, vaše odpověď se eh, skutečně zaměřuje výrazně na eh, nelegální aspekty, ale celá tato oblast není eh, nelegální. V mnoha případech dochází k uzavření manželství legálním způsobem a některým se daří, ale spousta z nich selžou. A nám jde o řešení situace těch žen, které přijdou do Evropské unie a jejich manželství selže a oni poté, oni poté nevědí, jaká práva mohou požívat. Tady nehovoříme o fingovaných manželstvích ani o nucených manželstvích, o kterých víme, že jsou nelegální a která jsou předmětem legislativy o obchodu s lidmi a čekáme na eh, zprávu o provádění této směrnice. Na čem je záleží, je toto. Neslyšela jsem od vás, nebo neslyšeli jsme od vás, jak eh, vnímáte eh, toto odvětví, které se stává celosvětovým fenoménem a v rámci něhož se mnoho lidí ocitne ve zranitelné situaci, jsou to lidé, kteří eh, naváží vztah eh, na základě návštěvy nebo přes internet a vstupují do Evropy za častého nedržování předpisů. Takže je mi jasné, že eh, to studujete, je to vysoce důležité a uznávám, že tady jsou vazby na nelegální činnost obchodníků s lidmi, a těch, kdo fingují manželství, ale měli byste se eh, věnovat eh, tomu odvětví komplexně. Není to totiž pouze ten nelegální aspekt. Toto odvětví se výrazně odlišuje od eh, té problematiky fingovaných a nucených manželství. Děkuji. gracias, Kateřina. Bueno, si yo también que... Děkuji za slovo, Katrin. Já bych také ráda eh, více eh, sledovala tento rozdíl. Na jedné straně jsou zde ty agentury, které eh, umožňují toto a pokud bychom měli nějakou úpravu, tak bychom měli i harmonizovanou situaci. Ale nyní je tady mm, jakási, jakési prázdné místo právně prázdné a e, zatím se nám nedeří se odpoutat od toho povrchu a skutečně se podívat, jaká ta realita je. To bychom měli jako instituce učinit. Byla zmíněna myšlenka toho, že tyto agentury vlastně svým způsobem se mohou podílet na obchodování s lidmi, pokud jde o ta fingovaná manželství a pak je tady ta směrnice, která platí, to znamená proti obchodování s lidmi. Jaké Mám na vás otázku, jak, do jaké míry je tato směrnice naplňována a plněna všemi členskými státy, protože my máme dojem, že eh, se přijímají právní předpisy, ale členské země a je neprovádějí, je neplní, anebo plní jenom částečně. A my musíme na tom plnění a naplňování eh, eh, trvat a musíme ho také následně vyhodnocovat protože jinak bychom nepracovali, jinak by naše práce nebyla efektivní. Tato um, problematika je velmi složitá a to jistě uh, eh, ulehčuje tuto um, situaci. Takže by mě zajímalo, do jaké míry je směrnice naplňována. Pokud chceme skutečně bojovat s tímto fenoménem, s touto uh, nežádoucí praktikou, pak bychom měli po členských státech požadovat, aby sdíleli informace, které mají. Proč? Protože eh, oběti obchodování s lidmi, nejčastěji ženy, se dostávají z jedné evropské země do jiné v rámci té, eh, toho obchodu s lidmi, takže nezůstávají nikde příliš dlouho a o to je těžší dostat se k pachatelům. A my bychom tady potřebovali větší spolupráci členských států a naplňování té legislativy z jejich strany. Pokud jde o zprávu, která se týká eh, trestních eh, aspektů a postihování eh, <clears throat> Vždy se mluví o prevenci, práci na internetu, ochraně žen, ale jakým způsobem se je, existuje nějaká snaha postihovat ty na druhé straně, ti, kteří se toho účastní, muže? Eh, já jsem četla tento týden Mm, zprávu, která byla dosti děsivá v Mursi ve Španělsku, eh, zajistili skupinu lidí, kteří obchodovali eh, ženy za účelem eh, prostituce a specializovali se na mladistvé, tedy uh, ženy, které jsou mladší 18 let, byly to ženy kojící, na které se uh, specializovaly a s těmi ženami si mohli dělat uh, cokoliv chtěli. To je jenom další vrstva toho barbarství a já to zmiňuji jenom proto, že ne to opravdu eh, zasáhlo ta eh, zpráva a pokud chceme tyto věci řešit eh, smysluplně, musíme Eh, dohlížet na to, aby směrnice byly řádně naplňovány a aby se informace mezi členskými státy vyměňovaly. To je důležité i v kontextu diskuse kolem terorismu, ale eh, to se týká i této, těchto situací. A já bych chtěla, aby zástupkyně komise ehm, informaci mm, předložila, pokud jí má a pokud ne, aby tato otázka byla zodpovězena následně. Děkuji, paní Bilbao. A nyní k odpovědím. Eh, prosím zástupkyni komise. Já začnu tou eh, poslední otázkou, co se eh, týče tedy naplňování a implementace směrnice. Ta směrnice je velmi nová. Lhůta pro transpozice je duben 2013. Dosud jsme dostali informaci o plné transpozici z 20, eh, od 27 členských států, takže s výjimkou Německa je tady toto platné. Nyní provádíme studii provádění a naplňování u té transpozice protože ta, ta, ta skutečná implementace teprve začíná, protože je to nová směrnice a my jsme i věnovali den proti obchodování s lidmi právě implementaci této směrnice tím, že právě nyní je čas na nějakou aktivitu. Pokud jde o mm, poptávku ze strany mužů, to je důležité a my se na to velmi za, zaměřujeme, jak tu poptávku řešit. Je to v článku 18 eh, té směrnice, kdy členské státy mají eh, zabraňovat eh, obchodování a také se zaměřovat na poptávku po těch obchodovaných ženách či osobách. My víme, že většina těchto nevěst na objednávku jsou eh, v Evropské unii legálně, je to legální migrace, ale tím se neřeší to, že mohou být zneužívány, že mohou eh, být eh, Eh, dále pak obchodovány třeba, že se přistěhovali eh, legálně. To také zdůrazňujeme v souvislosti s identifikací obětí, aby eh, agentury pro migraci, aby konsulární oddělení věděly o těchto věcech a aby věděli o právech osob. Platí to také pro vydávání víz, ze třetí, tedy pro osoby třetích zemí, které, kterým se víza vydává za účelem sňatku. Ty náborové agentury, víme, že to je velké odvětví podnikatelské a my se na ně díváme z úhlu obchodování s lidmi. Zjišťujeme, zjišťujeme, zda je možné ty údaje lépe monitorovat a lépe shromažďovat o tom, jak ty eh, náborové agentury fungují. Děkuji za odpověď, ale opět eh, mi nám nejde o pohled z úhledu, tedy na pohled z úhlu obchodování s lidmi. To jsme řešili z jiných, eh, v jiných eh, mm, Eh, v jiných předpisech nás zajímá ta právní stránka a chceme vědět, zda komise zjišťuje, zda je potřeba nějakým způsobem regulovat to odvětví těch eh, obchodů s nevěstami či náborových eh, agentur. Každé každé manželství takové je, každé manželství je vystaveno nebezpečí nějakého genderového zneužívání, ale e, lidé, kteří přicházejí z oblastí mimo Evropy a jde jim o, jde tady o vytváření svazků s Evropany, často to stojí velké peníze, a e, jsou vlastně um, nějakým způsobem nalákáni trikem do tohoto svazku a to platí i pro ty evropské partnery na druhé straně. Není to otázka obchodování s lidmi, třeba, že tam možná s tím úzce souvisí, či část toho se děje i ve formě obchodování, ale ta naše písemná otázka směřovala k tomu, co dělá komise v oblasti práv a odpovědností eh, eh, žen, které sem přicházejí přes tyto agentury a nejsou si možná vědomi svých práv a odpovědností, jakým způsobem chráníte evropské občany před těmito agenturami jim které jim nabízejí tyto zahraniční nevěsty. To není otázka obchodování s lidmi, třeba, že jak říkám, to s tím souvisí. My chceme, aby komise toto nazírala jako oddělený problém a zvažovala, zda je potřeba se tím více zabývat a zda je potřeba tuto oblast eh, regulovat. Děkuji. My chceme vyzvat komisi, aby reagovala na ty jednotlivé otázky či žádosti o vyjasnění, abychom měli dostatečné eh, informace, abychom mohli na této problematice dále pokračovat, e, dále pracovat. Nyní budeme hovořit o e, rovnosti rodů v digitální éře. Terry Renke je zpravodajka a dávám jí slovo. Děkuji, paní předsedající. Jak víte, již je toto téma Předmětem diskuse po druhé proběhlo slyšení s třemi řečníky, což bylo velmi cené, pokud jde o různé niance tohoto tématu. A když jsme připravovali návrh tohoto dokumentu, tak jsme získávali také informace od organizací občanské společnosti, takže myslím, že máme velmi dobrý základ pro další diskusy. Já proběhnu stručně ten dokument a vyjádřím se k jednotlivým aspektům, které chceme řešit touto zprávou. Začnu tím, co považuji za důležité a co je také klíčová zásada, z které jsme vycházeli. E, to znamená to posilování a jakési dávání určitých pravomocí. Chceme tedy vycházet z toho pozitivního pohledu, který digitalizace e, společností nabízí ženám a naopak nahlí, brát v úvahu to, že ženy mají potenciál, který, který mohou mohou přispět. Chceme mít tedy tento pozitivní přístup, ale nechceme se vyhýbat ani nedostatkům či problémům. Já nebudu mm, číst celý ten dokument a opakovat všechno, doporučuji, abyste si jej přečetli, ale zmíním pouze ty nejdůležitější body. Eh, jeden úhled, úhel pohledu je otázka, je otázka toho, jak můžeme do digitální agendy zapracovat ten aspekt rovnosti rodu. Digitální agenda je priorita komise, dělat se celá řada činností, ale není zde dostatečné nezacílení na rovnost pohlaví a my bychom chtěli do digitální agendy zapracovat i uh, ty aspekty uh, rovnosti žen a mužů. my jsme Máme strukturu té zprávy, která vychází z obecných doporučení, která určitým obecným způsobem mapují tu situaci a potom se dostáváme ke konkrétním podkapitolám a konkrétním aspektem eh, eh, eh, zapojení žen, měnící se trh, pracovní trh, vzdělávání, ekonomika a udržitelný rozvoj. A jak říkám, nechceme se vyhýbat problémům i také eh, násilí na ženách, které se prolíná i v té digitální sféře. Demokracie a participace. Tady se chceme zaměřit na příležitosti, která ta nová doba dává ženám k účasti a zapojení se cestou digitálních nástrojů. A navrhujeme tady několik dalších nástrojů, které je možno využít nových a nebo lépe Evropané pro uh, programy občanství, jako vyzvala bych stínové zpravodaje, aby doporučili i další možnosti těchto nástrojů, to znamená zapojení žen prostřednictvím digitálních nástrojů. Druhé téma tady bude eh, stanovisko také výboru EMPL, eh, to je tedy pracovní trh. Digitalizace pracovního trhu neznamená dopad jenom na lidi v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky, ale dotýká se to všech pracovníků a je zde zase ten genderový rozměr, protože často ženy jsou více eh, postiženy eh, některými zhoršenými pracovními podmínkami, ať je to eh, dlouhá pracovní doba nebo nerovné odměňování a chceme také poukázat na určité příležitosti v oblasti zaměstnanosti, které digitální doba nabízí. E, vzniklo 120 tisíc, nových pracovních mín, míst se každoročně objevuje v tomto odvětví a chceme podpořit ženy v tom, aby se v té oblasti vzdělávaly jako investice do, budouc, do budoucnosti. To navazuje na ten další bod, což je vzdělávání a profesní příprava, jak dát ženám dostatečné nástroje a zdroje, aby byly součástí této digitální uh, Mm, éry a doby. Chceme je motivovat, aby eh, studovali ty příslušné obory a jakým způsobem se digitální prostředí proměňuje a jak můžeme více ženy zapojit. Jedna konkrétní věc je možnost eh, evropský návrh eh, Eh, Evropské digitální online univerzity a zapojení, větší zapojení žen do technických předmětů a oborů. A vedle toho jsou další nápady, to znamená takové průřezové za, za vedení do Eh, těch digitálních aspektů do vzdělávání. A tady ještě máme hodně prostoru na zlepšení. Těším se na návrhy stínových zpravodajů. Pokud jde o investice, podnikatelství a udržitelný rozvoj, je tady celá řada financí, které jsou eh, komisí přidělovány různým projektům digitální agendy a my chceme nacházet nějaké eh, pobídkové prvky, které by umožnily zapojení žen. Protože když bychom měli třeba třeba zacílené eh, finance, fondy, prostředky pro ženy v odvětví eh, komunikační a výpočetní techniky, tak je to užitečné jak pro to odvětví samotné, tak pro eh, ženy. Tady je celá řada nebo několik návrhů, jak toto podpořit. A jak jsem zmiňovala, nevyhýbáme se pro problémům, které to přináší, jednak násilí na ženách v digitálním světě a tady se chceme zaměřit na to, jak tyto problémy řešit, potírat. Tyto problémy eh, mají kořeny v, eh, v samotné společnosti, v patriarchální a mizoginské společnosti, ale chceme eh, hledat způsoby, jak posílit ženy, které proti tomu bojují, jak jim umožnit lepší vzájemnou solidaritu, networking, propojení, aby bojovali proti takovému násilí a směřovat k větší lepší koordinaci a také o světě mezi, řekněme, policií a soudními orgány, aby lépe věděli, k čemu dochází na internetu, protože oznamování Eh, policii takového násilí, eh, pokud je to eh, v té digitální sféře, se nesetkal u policie s pochopením, když třeba neměli ani velkou představu o tom, co je Facebook, takže jde, je potřeba vzdělávat a informovat policisty a soudní <coughs> orgány, aby svý, svou části přispívali k boji proti tomuto násilí na ženách. Takže těším se na diskusi, tolik z mé strany a jak říkám, máme, ome, máme omezený prostor stránkový, chtěli jsme toho e, zapracovat mnohem více, nicméně i tak se budu těšit na to, že připojíme ještě vaše návrhy a připomínky. Děkuji vám, paní Björk má slovo. Děkuji vám mnohokrát, děkuji samozřejmě paní Spravodajce, Toto je velice důležité téma a myslím si, že v oblasti zejména výpočetní technologie nemáme stále dostatečně feministickou perspektivu. Je důležité se zaměřit na uživatelky, pracovnice a na združování pracovního soukromého života zaměřit se na to, abychom zajistili, že budeme mít legislativu o rovném odměňování v tomto novém prostředí a myslím si, že celá řada témat zde musí e, se přímo týkat demokracie a zrovnopravňování, protože pro mě demokratizace samozřejmě znamená jednotlivé ty otevřené nástroje na internetu, ale z feministického hlediska je potřeba zajistit větší přístup do této oblasti. A myslím si, že ve výboru FEM k tomuto můžeme přispět. Spravodajka zmínila otázky hospodářství, což je poměrně obsáhle v té zprávě zastoupeno, ale možná, že v rámci participace a demokracie bychom měli hovořit i o médiích online a o tom, zda a jak zde jsou příležitosti rozbíjet genderové stereotypy a takovou tu mužskou dominanci stále větší eh, demokratizací digitálních platform, takže tím bych chtěla přispět do té debaty já. Co se týká nenávisti, násilí a zneužívání internetu a hrozeb, to zažíváme ve Švédsku, je fakt, že ženy jsou zranitelnými obětmi hrozeb a nenávisti. Třeba sedíte před obrazovkou a najednou na vás někdo velice násilně zaútočí a myslím si, že policii se zatím nedaří popisovat, co to přesně je, protože to můžou být hrozby. Na životě je to v podstatě jako dostat výhrušku smrtí poštou. Na internetu je to samé a myslím si, že bychom to měli stejně tak řešit, to znamená policejní reakcí. A to je, myslím, něco, co můžeme zdůraznit, ale v té zprávě se to zmiňuje. No, každopádně se těším na diskusi se stínovými zpravodaji a na další spolupráci na toto téma. Děkuji. Paní Ajuto. Děkuji. V této zprávě už je zahrnuta celá řada věcí. Hodně se zde mimo jiné hovoří i o situaci v Itálii, která je také hodně webově založená. Prostřednictvím internetu můžeme ženy podporovat bez kvót, což je jednoznačně velmi dobrá stránka internetu, ale pak je zde ještě ta druhá stránka. A my si nebezpečí internetu uvědomujeme, zejména nebezpečí pro ženy. Zrovna v nedávné době v Itálii došlo k případu, kdy jedna organizace online která se snažila eh, stahovat k sobě nezletilé za účelem jejich sexuálního zneužívání, tak tam ten internet rozhodně představuje určité nebezpečí, protože byť tedy obsahuje spoustu informací, může znamenat i zranitelnost pro určité skupiny lidí, jako jsou třeba například mladé dívky. Takže je potřeba věci monitorovat, dětem je potřeba vysvětlit, jak se mají a nemají chovat. Jsou to velice často mladé dívky, které někdo posadí před počítač a nechá je tam, což je velmi nebezpečné. A proto je potřeba, abychom se zaměřovali na digitální znalosti. Je zde určitá generační propast mezi rodiči a dětmi protože velmi často rodiče si ani neuvědomují, co se na internetu všechno může odehrávat. Naopak naše děti jsou takzvaná iPadová generace, no a za 20 let se může stát ještě něco úplně jiného, takže je potřeba být i připraveni, uvědomovat si tato rizika a je potřeba pomáhat občanům překonávat tuto digitální propast, ke které velice často dochází. Čím jsou lidé vzdělanější, tím snáze se dozvídají o nových technologií, ale zda, stále ještě máme několik milionů Italů, kteří vůbec přístup k internetu nemají a to je digitální negramotnost, se kterou je potřeba bojovat. Já nevím, jaká jsou procenta na evropské úrovni, ale je potřeba tuto problematiku analyzovat a pokoušet se zgramotnit naše občany. No ale jinak je ta zpráva velmi kvalitní, my ji podpoříme a doufejme, že bude i implementovatelná. Děkuji. Děkuji, paní eh, Skornovská. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, dámy a pánové, na prvním místě chci poděkovat za tuto zprávu je jasné, že je promyšlená a že se jedná o výsledek široké spolupráce mimo jiné i se sociálními partnery. Podle mě je ta zpráva velmi dobře strukturovaná, má celou řadu výhod. V této zprávě vidíme zcela správně diagnostikované aspekty, které se týkají příležitostí pro ženy v důsledku digitalizace a v důsledku rozvoje sektoru výpočetní techniky. Tyto věci se ve zprávě správně identifikují. A správně se identifikují také rizika, která souvisejí s přítomností na webu. Nicméně mám celou řadu připomínek a komentářů. A kromě e slov chvály bych vám chtěla explicitně poděkovat za eh, odkaz na stávající dohody, úmluvy a tak dále, celou tu škálu eh, různých dokumentů, které s touto zprávou přímo nebo nepřímo souvisí. Ne zcela souhlasím s hodnocením rizik, eh, to je bod odůvodění C, pro lidi zaměstnané v informatickém sektoru, to znamená prekérní podmínky nebo neplacená práce. Já tedy nevím, jaká máte data pro takovéto sdělení, protože intuice a jiné zprávy říkají, že ta situace je úplně jiná. Paní zpravodajka rovněž hovořila o negativních dopadech pro združení rodinného a soukromého eh, a pracovního života v éře digitalizace, ale mé zkušenosti opět říkají opak, protože digitalizace umožňuje flexibilní pracovní úvazky, práci z domova a to umožňuje eh, nové, nové příležitosti pro skloubení pracovního a soukromého života. Takže i zde, prosím, řekněte mi, z jakých zdrojů čerpáte v tomto ohledu. No a poté za EPP předložíme určité pozměňovací návrhy, které souvisejí s naší rozlišnou perspektivu stejné, stejného fenoménu. Pak je zde také otázka subsidiarity. Tato zpráva hovoří o věcech, které budou muset být i prováděny v členských státech a zde bude potřeba postupovat velice opatrně. Teď, co se týká otázek, které je potřeba dále ve zprávě rozvést. V první řadě je potřeba identifikovat příležitosti, a to takové, které se týkají digitalizace našeho světa. A také schopnosti zlepšovat postavení žen v digitálním sektoru. To je sektor, kde jsou velmi vysoké platy a přítomnost na digitálním sektoru ženám pomůže vydělat víc peněz a pomůže jim postupně eliminovat platovou propast mezi muži a ženami. Kromě toho, co se týká podnikatelství a ženského podnikatelského ducha, zde se mi nelíbí ta dedikovaná separátní online akademie, která má sloužit k tomu, aby ženy navýšily svou počítačovou gramotnost. To si myslím není úplně šťastné. Naopak, myslím si, že bychom měli jít spíš směrem poskytování eh, grantů, různých školení anebo stipendií pro ženy. Ne, abychom vytvářeli extra instituce na navyšování jejich kompetencí. A co se týká podnikatelství u žen, možná třeba bychom měli zmínit sociální ekonomiku, protože i zde se otevřou nové příležitosti, zejména co se týká zakládání nových firm. A hovoříme-li o násilí páchaném na ženách, ráda bych citovala z Istanbulské umluvy, která zde není vyjmenována, ale um, obsahuje jeden dobrý argument, který jde stejným směrem jako to, co jste říkala uh, vy. A myslím si, že bychom obecně měli zdůraznit aspekt e, sexuálního násilí a zejména zneužívání žen a mladých dívek. Jak už bylo řečeno v té diskusi, to, co se děje, je skutečně hrozivé, protože nové příležitosti, které web nabízí, mohou velice snadno sponzorovat prostituci a všechno to ostatní. Takovéto kontakty jsou velice snadno k dispozici i mladým dívkám. A velice často se jedná o kontakty anonymní. Mnoho studií a různých zpráv ukazuje, že mezi teenagery, mezi studenty a i mezi dětmi roste akceptovatelnost takovýchto druhů aranžmá, takovýchto druhů partnerství. Samozřejmě internet nelze uzamknout, ale je potřeba na tyto fenomény pamatovat, je potřeba zohledňovat sexualizaci dětí, která vede k tomu, že vznikají všelijaké prapodivné webové stránky, kam teenageři nahrávají e, své nahé fotografie, a aniž by je vlastně někdo nutil stát se takovými to, eh, takovými to objekty, oni vlastně jsou k tomu donucováni tím systémem a jeho fungováním. Dovolte mi zdůraznit několik článků, několik bodů v této zprávě, na které si myslím se musíme dále zaměřovat. Co se týká vzdělávání, zde máme separátní kapitolu a já bych ráda zdůraznila roli učitelů. Nestačí vzdělávat děti a mladé dívky. Potřebujeme intenzivně podporovat také učitele, protože bez učitelů se ve školách pozitivního nebude dít vůbec nic, pokud tedy učitelé nebudou o tomto tématu dostatečně informováni. Chtěla bych vám také poděkovat za všechny ty body o rozpočtu a genderovém rozpočtování. Myslím si, že toto si zaslouží naši podporu jednoznačně a to bychom měli zdůraznit. V článku 20 je návrh například alokovat nové částky na podporu firem, které zaměstnávají odpovídající počet žen a e, teď bez veškeré ideologie já si nemyslím, že by bylo právně proveditelné v jakémkoliv zemi, v jakémkoliv členském státu. A vůbec, co se týká takovýchto návrhů, od těch si myslím, že je potřeba se distancovat. No, to je tedy e, vše ode mě. Ráda bych zdůraznila, že ta zpráva je velmi komplexní, jak co se týká návrhu, tak e, otázek diagnostiky a velice si této zprávy vážím. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď i za SAD, když dovolíte, promluvím já jako stínová zpravodajka. Já to nebudu rozvádět, protože si myslím, že ta hlavní témata už byla eh, řečena. Samozřejmě chci poděkovat paní Reintke za prezentaci. My jsme na toto téma provedli jedno velice zajímavé slyšení kde naši eh, hosté měli velice zajímavé prezentace a v podstatě řekli, že by využili nové nástroje a že by bylo užitečné, aby nějaké tyto nápady v té zprávě zazněly. Já si myslím, že paní zpravodajka to reflektuje poměrně správně, takže ehm, já to nebudu probírat detailně. Sdílím názory vyjádřené v této zprávě ale chtěla bych promluvit o dvou konkrétních věcech. Paní kolegyně právě hovořila o internetu a jeho vlivu na děti. Já bych to ještě ráda propojila s genderovým násilím. Protože jedna velice důležitá skupina mladých lidí, a je to rostoucí komunita, to potvrzují studie, mladí lidé, kteří začínají napodobovat toto chování, které bychom běžně vůbec nepovažovali za přijatelné pro mladé lidi. Například to, že se chovají k, dívkách, jako by to, k dívkám, jako by to byl jejich majetek nebo nějaká komodita na internetu, dochází velice rychle k, plor, k proliferaci přesně takovýchto druhů chování. A tato mladá populace, tato skupina mladých lidí všechny tyto praktiky z internetu bere na vědomí a absorbuje. Já nevím, jestli potřebujeme nějakou strategii nebo prevenci nebo pozitivní kampaň nebo co já vím, abychom se to pokusili zastavit. Skutečně si myslím, že to je velký problém a je potřeba přemýšlet o tom, jak bychom tyto praktiky, tyto trendy v chování mladých lidí mohli řešit, protože to jedině nahrává eh, genderovému násilí. Teď, co se týká hodnocení této zprávy jakožto pozitivní příležitosti na pomoc ženám v digitálním věku, myslím si, že je potřeba zdůraznit zejména otázku vzdělávání, školení se zaměřením na konkrétní sektory, abychom na eh, trhu práce mohli vytvořit příležitost pro určité sektory. Mám na mysli zejména ženy žijící ve venkovských oblastech. Je potřeba zajistit, aby i tito lidé měli přístup k novým technologiím a k internetu. A dnes v mnoha oblastech toto rozhodně není zaručeno. A pak je zde ještě aspekt vzdělávání, školení, které zlepšuje výhled na lepší pracovní život pro ženy. Kromě žen na venkově je zde pak ještě jedna komunita, která by asi mohla využít další rozvoj v těchto, v těchto oblastech, a to jsou ženy s postižením. Eh, vytváříme-li programy, které, jako například ty, co máme dnes v rámci politiky soudržnosti, máme konkrétní eh, programy pro zranitelné skupiny a právě možná toto bychom měli využít a vytvořit iniciativy na školení i handicapovaných žen, aby i oni mohli požívat tyto nové příležitosti a mohli se lépe začlenit do trhu práce. Tolik tedy z mé strany. A teď eh, dáme slovo opět paní zpravodajce, aby to celé schrnula. Děkuji paní předsedající a také děkuji stínovým zpravodajům. Myslím, že řadu věcí, které jste zmínili, velice rádi do, pra, do zprávy zapracujeme. Dovolte, abych se vrátila k několika otázkám, eh, které je potřeba vyjasnit. Ta první se týká toho, mm, čeho se dotkla paní předsedající. Je to otázka negativních dopadů digitalizace pracovního trhu. A jaký byl zdroj našich informací? Byla to studie provedená odbory, ze které vyplývá, že pokud je například o účast na trhu práce eh, právě díky digitalizaci je omezena. Pokud jde o Evropskou univerzitu online, tak to nemusí být eh, nutně univerzita pro ženy je to univerzita, kterou potřebujeme tak jako tak a která umožní poskytovat eh, eh, lidem vzdělání. Nicméně potřebujeme stipendie, abychom ženám nabídli možnost studia. Byla tady zmíněna také eh, umluva, kterou tam rád zakomponujeme. A pokud je o financování, tak bychom měli hledat způsoby, jak Eh, stimulovat prostřednictvím finančních prostředků eh, ženy podnikatelky a nabízet cílené programy. Ze zkušenosti, kterou jsme udělali v rámci evropských strukturálních fondů, eh, můžeme zkoumat, jak konkrétních nástrojů využívat k tomu, abychom je nabídli i ženám. Víme, že množství těch prostředků plyne pouze na podporu projektů, eh, které realizují mm, eh, podnikatelé muži. Také se můžeme vrátit eh, k článku 28 na setkání pravodajů. Děkuji za všechny poznámky a budu se velice těšit na další debatu, která nás čeká. Muchas gracias. Děkuji velice. Takže jak vypadá časový plán? Do 16. prosince můžeme předkládat pozměňovací eh, návrhy, 17. února bude hlasování v tomto výboru a poté to v dubnu bude postoupeno na plenární zasedání. Takže tolik k dnešnímu dopolednímu programu. Děkuji vám všem za účast. A nyní eh, začne setkání koordinátorů. Koordinátory tedy požádám, aby zde zůstali a můžeme se rychle přesunout k tomuto jednání. Děkuji.